Uh, good afternoon, dear colleagues. Dámy a pánové, vážení kolegové, dobré odpoledne. Naše schůze je přenášena živě po internetu a proto je důležité nenechat naše diváky čekat na začátek naší schůze příliš dlouho, protože už teď je 15 hodin a 10 minut a tím pádem už je naprosto nutné zahájit dnešní odpolední část naší schůze. A na pořadu jednání máme velice zajímavý bod, naplánovaný na příštích 60 minut. Konkrétně se jedná o výměnu názorů s lucemburským předsednictvím Rady Konkrétně za námi přijel pan Mark Hansen, lucemburský státní tajemník pro oblast výzkumu. Můžeme vám říci, pane kolego, že po návštěvě vašeho premiéra se cítíme skutečně poctěni že jste k nám přijel i vy. Vy nejste zodpovědný, jak doufám, jen za výzkum, ale i za politiku pro inovace. To je pro nás také důležité, někdy dokonce důležitější. My v našem výboru jsme za tuto oblast zodpovědní a velice úzce spolupracujeme i s komisaři zodpovědnými za výzkumnou a vývojovou politiku. A teď nastal čas seznámit se s prioritami v této oblasti pro vašich šest měsíců předsednictví rady. Prosím, máte slovo a můžete nám přednést své úvodní poznámky. Merci, monsieur le président, cher membre. Děkuji, pane předsedo, vážení členové výboru ITRE, dámy a pánové. Jak všichni víte, 1. července Lucembursko převzalo předsednictví eh, Rady Evropské unie. Bylo to už po 12. Dovolte, abych vám předložil priority lucemburského předsednictví v oblasti výzkumu, vědy a inovací, které, jak doufám, eh, přispějí k uvolnění investic pro růst a zaměstnanost, což je jedna ze sedmi priorit programu Lucemburského předsednictví pro druhé pololetí 2015. V oblasti výzkumu jde o tyto velké priority. Rozvíjení evropského prostoru pro výzkum, zejména v oblasti governance, rovnost mezi pohlavími a zaintegrování dimenze muže a ženy do oblasti výzkumu a konečně integrita eh, výzkumu. A bych se pustil rovnou do samotného, než se pustím do samotného tématu, dovolte, abych vám prezentoval lucemburský výzkum. Máme tři velké veřejnoprávní centra eh, výzkumu a inovací. Máme jednu jedinou univerzitu, ta má teprve 12 let. V současné době eh, máme 315 milionů euro ročně dotací Abych eh, ukázal srovnání s rokem 2000 tehdy, eh, bylo, byly tyto dotace jen 27 milionů. Dneska máme 3300 eh, výzkumníků v Lucembursku. V září budeme velmi rádi, že zahájíme fungování centra Belval, což je Eh, pilotní projekt v oblasti výzkumu. Je to totiž univerzitní kampus, který současně eh, spojuje také inovující podniky s vysokým školstvím. Věříme, že pro Lucembursko to bude úspěchem. Dojde tady k spolupráci, ke koordinaci všech aktérů v oblasti veřejnoprávního i soukromého výzkumu. Přejdeme nyní k evropským aspektům a předsednictví Lucembursku. Eh, výzkum a inovace jsou přímo v srdci strategie pro Evropu 2020. Žádali jsme eh, několikrát, aby vznikl evropský prostor pro výzkum. Lucemburské předsednictví k tomu chce přispět a bude se snažit zlepšit koordinace a také konsistentnost politiky v oblasti výzkumu v EU. Eh, s, Lisabonským, s Lisabonskou smlouvou se výzkum a vývoj a inovace stávají velice důležitými cíly Evropská komise i členské státy v partnerství přispívají k jejich rozvoji. Od roku 2013 Evropská komise předložila dvě zprávy eh, v polovině období s přehledem politického obsahu a také s cíly, kterých bylo dosaženo 28 členských státech. Evropský prostor výzkumu a inovací zůstává roztříštěný a e, také tady vidíme různé překážky, které zabraní Evropské unii, aby plně využívala výhod takového prostoru. Aby se situace napravila, aby se odstranilo roztříštění, členské státy EU ve spolupráci s komisí a s dalšími přidruženými zeměmi v poradním výboru ERAK za posledních 18 měsíců vypracovali cestovní mapu pro období 2015 až 2020. Tato cestovní mapa, mapa byla 29. května schválena eh, ve Radě ministrů, bylo to ještě za lotyšského předsednictví, a má se snažit vypracovat opatření, které pozitivně ovlivní vědu, výzkum i inovace v EU a přispěje tak k rozvoji evropského prostoru. Cestovní mapa Eh, pro Evropu je doplněna ještě eh, také cestovní mapou eh, pro jednotlivé členské státy. Máme tady řadu ukazatelů, které budou politicky relevantní a umožní rozhodujícím činitelům sledovat, jak se plní hlavní priority v této cestovní mapě. Než eh, eh, přejdu k otázce governance u tohoto evropského prostoru, dovolte, pane předsedo a dámy a pánové, abych se vrátil k čtvrté prioritě cestovní mapě a hovořil o ní trošku podrobněji. Tady jde o rovnost mezi pohlavími a zaintegrování dimenze rovnosti mužů a žen. Je to eh, tematika, která doplňuje integritu eh, výzkumu. Ministři příslušní pro výzkum budou příští úterý 21 eh, června v Lucembursku na neformálním setkání o tomto diskutovat. Je to tematika velmi aktuální, protože ještě dnes ráno jsem se dočetl, že výbor pro práva žen Evropského parlamentu včera schválil zprávu, kde se hovoří o nutnosti umožnit ženám překonat ty neviditelné překážky, které jim brání ve vědecko-výzkumné eh, kariéře. Eh, tedy tato zpráva byla schválena včera, 14. července, což ukazuje, že je to velmi aktuální téma pro Evropský parlament. Druhý aktuální bod, který chci zdůraznit, je Eh, článek eh, zveřejněný v Der Spiegel, to jsem sem přinesl v tomto týdnu, eh, je zde rozhovor s nositelkou Nobelovy ceny paní Kristen Nussven Foller a paní Majvet Moser, které také diskutují o tematice rovnosti mužů a žen a konstatují, že je ještě velmi mnoho problémů v oblasti vědy, výzkumu a inovací. Konkurence mm, teď probíhá na celosvětové úrovni při vyhledávání talentů a tady Evropa musí e, při získání kvalitně vzdělaného lidského kapitálu si stanovit vlastní e, vlastní strategie. Vyhledává také ženy pro velmi e, vysoce postavené a rozhodující funkce je tady důležité. Platí to zejména pro výzkum, kde Ženy jsou evidentně ve velké menšině na vedoucích funkcích. E, za posledních deset let došlo k určitému e, pokroku, ale e, lucemburské cíle stanovují další cíle stanovené v cestovní mapě. Naše předsednictví chce obzvláště zdůraznit klíčové body plánu na rovnost mužů a žen na institucionální úrovni. Chce eh, dávat prioritu otevřenému náboru, transparentním eh, kritériím, nediskriminujícím kritériím, opírajícím se o eh, excelentnost chceme dosáhnout opravdu velkého pokroku pro lepší rovnováhu mezi muži a ženami na vedoucích místech. Tady eh, zřejmě půjde i o určité institucionální změny, eh, které eh, za začlení tuto dimenzi do politického i ekonomického rozhodování. Příští úterý na neformálním zasedání ministrů by se toto mohlo zohlednit také v závěrech rady. Pane předsedo, dámy a pánové, chci zdůraznit, že reforma pojmu governance se tady e, má jasně projevit v evropském prostoru vědy a výzkumy za lucemburského předsednictví. Tomu chceme věnovat obzvláštní pozornost. Chceme implementovat e, závěry Rady z 29. května. Rada pro konkurenceschopnost e, žádala, aby v prosinci tohoto roku se dokončilo zpracování pojmu nový, nové governance a to na základě konsultativního postupu v evropském prostoru. Po několika zasedáních Rady pro konkurenceschopnost a na základě širokého konsensu, který zde existuje, byl tento postup schválen. Evrop... Eh, Lucemburské předsednictví ve spolupráci s komisí i s členskými státy se bude snažit, aby 1. prosince na zasedání Rady ministrů pro konkurenceschopnost bylo možné závěry schválit a aby se vytvořila platforma pro konzultace kde by také se definovala funkce spolupředsedů ERAK a e, vytvořily se další e, principy tohoto evropského prostoru. My jsme přesvědčeni, že konzultativní struktura plně e, splní své, svou úlohu. ERAK tak bude moci přispět k rozvíjení evropského prostoru výzkumu a inovace a posílí konkurenceschopnost a inovace podporováním lepší spolupráce a lepší koordinace mezi různými eh, aktéry a vytvoří skutečný vnitřní trh eh, výzkumu. Pane předsedo, dámy a pánové, dovolte, abych nyní přišel k další prioritě našeho předsednictví a sice k integritě výzkumu. Nikdo z nás jistě nebude popírat vazbu, která existuje mezi kvalitním výzkumem a hospodářským a sociálním pokrokem. Obrovský pokrok v oblasti eh, kvality života, eh, technologický pokrok, naše vnímání světa. To vše je eh, zprostředkováno vědeckým výzkumem. Za poslední desetiletí ve všech oblastech evropský výzkum, eh, zejména také v takzvaných systémových větách, jako je engineering, matematika a podobně, přinesly velké zlepšení. Tyto investice do výzkumu a inovace eh, zapadají do širšího politického cíle strategie 2000 2020. Chceme inkluzivní strategii. Díky eh, narůstající konkurenceschopnosti Evropy oproti hlavním konkurentům v celosvětovém měřítku. Výzkum eh, naschromážil obrovské množství vědění a vychází to také z hypotézy, že vědomosti jsou upřímné, objektivní, pravdivé, bez jakéhokoliv ideologického, ekonomického či politického ovlivnění. Tato integrita vědy eh, vytváří důležitý základ pro působení vědců a výsledky jejich výzkumu. Stejně tak důležité je, že právě tato integrita je také základem společnosti, která se opírá o eh, výsledky výzkumu a o vědění které výzkum přináší. Integrita výzkumu musí být v jádru každé vědy. Právě proto lucemburské předsednictví se bude snažit o odpovědné řízení výzkumu, eh, pokrývající celý cyklus výzkumu i inovací, od původního nápadu až po konečný produkt. Eh, posílení důvěry mezi společností, vědou a eh, politiky je velmi důležité. Je zde nutné, aby to bylo také součástí integrity výzkumu. Prohlášení z Singapuru a prohlášení z Montrealu zdůrazňují důležitost eh, propagace integrity výzkumu. Je na jedné straně, eh, aby se neporušovala tato integrita a na druhé straně, aby se zajistila transparentnost eh, a pravdivost veškerých vědeckých výzkumů. Proaktivní a harmonizovaný přístup celé Evropy s cílem zajistit integritu výzkumu na národních systémech eh, přinese velké výhody ve výzkumu a také ve vysokém školství. Obecně se eh, uznává, že, to je velice, že tady je velice důležitý postup v prevenci. Existuje stále větší a větší konsensus, že je třeba eh, nabízet specificky přizpůsobené vzdělání eh, vědcům a výzkumníkům, kteří pak ovlivní budoucí generace výzkumníků eh, ruku v ruce s, takovým, s takovou odbornou přípravou eh, bude možné ovlivnit postoje budoucích vědců a snížit tak pravděpodobnost pochybení. Lucemburské předsednictví by takto chtělo opravdu propagovat kulturu integrity výzkumu a chce vést diskusy o eh, prevenci pochybení v oblasti eh, výzkumu. A to eh, prostřednictvím vzdělávání během všech fází profesní kariéry výzkumníků. Tím bude možné podělit se o praktické aspekty být katalyzátorem spolupráce mezi různými aktéry výzkumu a posílit prevenci. Evropská komise má tradici v propagování některých aspektů etiky výzkumu. Teprve nedávno ovšem se Evropská komise zabývala také otázkou integrity. Horizont 2020, to je první eh, materiál, kde se specificky hovoří o integritě v, mm, ve výzkumu. V horizontu 2020 se takto hovoří o eh, Evropské nadaci věd. Na základě závěru diskuse o integritě vědy na neformálním zasedání ministrů pro výzkum příští týden v Lucembursku bude lucemburské předsednictví usilovat o závěry Rady pro konkurenceschopnost na zasedání 1. prosince tohoto roku. Tyto závěry by mohly uznat eh, důležitost eh, úsilí eh, o konsistentnější, standardizovanější postupy při vzdělávání výzkumníků ve všech fázích jejich kariéry na základě jasně identifikovaných postupů a tak vytvářet evropskou síť pedagogů, vzdělávatelů také je možné navrhnout eh, hlavní směry, které by byly vypracovány na základě eh, deontologického kodexu. Dámy a pánové, na závěr bych chtěl říci, že lucemburské předsednictví eh, bude se plně zařazovat do eh, plánů, které má předseda komise Juncker pro Evropu. A to v rámci investičního plánu na 315 miliard eur. Eh, tedy tyto strategické investice by eh, mohly přinést finanční likviditu, která existuje v Evropě a umožnily by financovat strategické plány s velkou evropskou přidanou hodnotou tomto duchu počítáme také s výměnou názorů na Radě pro konkurenceschopnost, která se sejde 1. prosince. Zejména se chceme zaměřit na financování projektů strategických eh, investic, aby bylo možné kompenzovat eh, rozpočtové snížení o 2,2 miliardy eur, ke kterým došlo v programu Horizont 2020. Eh, použitých jako záruka pro investiční plán Evropy. Tím jsem hovořil o hlavních prioritách lucemburského předsednictví a děkuji vám za pozornost. Uh, thank you, thank you, minister. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, for your presentation, very clear, very pre- za vaši velice jasnou, velice precizní prezentaci. tedy s těmi daty a všemi schůzemi, které jsou před námi, je velice důležité pokračovat ve výzkumně inovativním přístupu. A teď. Teď, teď zástupci politických frakcí nejprve a za EPP kolega Eller. Dobrý den, vítejte ve výboru ITRE. Přečetli jsme si velmi pečlivě, co říká lucemburské předsednictví o výzkumu a inovaci. Já mám pár praktických otázek. Dnes a zítra diskutujeme parlamentní rozpočtové položky pro rozpočet 2016. Máme mezi institucionální dohodu o potenciálním backloadingu prostředků pro program Horizon 2020, ale bylo nám řečeno, že pro rok 2016 v podstatě neexistují pro tento backloading žádné marže. A co je ještě asi zajímavější, eh, Rada a komise už z těch neexistujících marží používají 150 milionů a dávají je do nějakých nouzových programů pro uprchlíky. Zcela správně, ale jak je to možné prakticky vzato, že Rada a komise tvrdí na jednu stranu, že nemají vůbec žádné marže v těch všeobecných rezervách a jak na druhou stranu zároveň mohou toto dělat? Nevím, eh, Mohlo by to být třeba tak, že kdybychom byli žádali pro tento rok eh, nějaký backloading eh, z rozpočtu pro Horizon 2020 a pak se to kontinuálně prodloužilo, to by bylo šlo. A druhá věc, kterou bych chtěl eh, položit jako otázku, jak byste se vyjádřil k té, řekněme, velice mírně disparitě mezi strukturálními fondy, kdy tedy žádáme členské státy, aby peníze ze strukturálních fondů používali z třetiny na výzkum a inovace, eh, když zatím chceme dosáhnout 3% eh, výdajů co do HDP na výzkum a inovaci. A zatím stejné předsednictví snižuje výdaje na výzkum a vývoj pod 2%, takže na jednu stranu chceme stimulovat výdaje na výzkum a vývoj ze strukturálních fondů v členských státech tím, že stanovíme tu dolní, eh, tu, tu dolní hranici 3%, ale zároveň se seškrtá eh, celko, celkový výdaj na výzkum a vývoj v Evropě pod 2% a já to nechápu. Děkuji vám, pane kolego. Za SAD paní Grill. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Pane ministře, mně se skutečně líbilo, že jedna z vašich nejdůležitějších priorit v výzkumném oblasti je otázka eh, rovnosti pohlaví. Toto je téma, které vůbec není jednoduché v diskusích v parlamentu i v komisi, ale vím, že v radě je to ještě horší, takže já vám zkrátka mohu přát jen vše nejlepší a hodně štěstí a hodně síly. Naše frakce vás v tomto podpoří. My už dlouho žádáme více možností pro ženy ve výzkumu a máte pravdu. Není to téma pouze vypisování soutěží a transparentnosti v této situaci, ačkoliv toto je také důležité téma, ale jde o vytváření možností pro například združování profesního a rodinného života. To se netýká samozřejmě jen žen, také mužů, ale každopádně my jsme připraveni vás na této cestě následovat a doprovázet. Ráda bych zmínila e, jeden bod k výzkumnému rámci EU. V posledních měsících u našich partnerů slýcháme e, stále častěji otázku, jak vlastně chápeme evropský výzkumný prostor. Myslím si, že je evidentní, že je potřeba tento pojem ještě dále vyjasnit a doufám, že vaše předsednictví k tomuto vyjasnění abych tak řekla, přispěje, aby se ve, v Evropě mohl vést dobrý výzkum a aby se mohly jmenovat projekty, které budou do budoucna podnikány. E, obávám se, že v jednotlivostech jsou věci stále nejasné. Dále se vás chci zeptat, zda plánujete nějaké aktivity v oblasti Galileo a Kopernikus během předsednictví. A potom ještě poslední téma. Já jsem kromě členství ve výboru ITRE členkou ve výboru REGI a otázka je tato. Už nějakou dobu máme domluveno, domluvený určitý objem ze strukturálních fondů, který se má přelít do výzkumu. Dále jsme si řekli, že dokonce prostředky z regionálního fondu mají být napojeny na prostředky z horizontu 2020. Operační programy už jsou téměř všechny schváleny, už přichází skutečně na oba tyto programy a já doufám, že předsednictví toto propojení politiky soudržnosti a Horizontu 2020 bude aktivně doprovázet a aktivně podporovat. Přicházejí k nám příklady z členských států, kde se uh, už o toto je, abych tak řekla, snaženo a e, doufejme, že tyto projekty budeme moci jaksi financovat společně s obou těchto, s obou těchto tranší, protože e, spolupráce výzkumné infrastruktury malých a středních podniků a Horizontu 2020 je pro nás velice zásadní pro Evropskou unii a doufejme, že to budeme moci dále propagovat. Děkuji vám, říká pan předseda s jménem ECR. Má slovo pan Henkel, místo předseda našeho výboru. Děkuji. Pane ministře, já byl eh, celá dlouhá léta zodpovědný za jeden velký německý výzkumný spolek. Bylo tam celkem 86 eh, výzkumných institutů a víc než 15 tisíc výzkumníků a výzkumnic. A musím říci, že to nejhorší, co jsem vždy zažíval, byla ta neuvěřitelná nejistota. Ze strany národní vlády, ale i ze strany EU. A eh, rád bych vám Rád bych, abyste si vzal toto k srdci. Nejprve, eh, pokusy splundrovat Horizont 2020, jinak to nazvat nelze, vytvářejí zde v podstatě jakési vákum iniciativy, vákum odvahy. Protože některé frakce zde to berou skutečně vážně. A eh, rozčiluje to i celou řadu výborů zde v parlamentu. Eh, za poslední léta zažívám situaci zde v parlamentu, kdy jsme tak jednotní eh, v tom, co vlastně se dřív nikdy nedělo, že to je až neuvěřitelné. Eliminace hlavních vědeckých poradců nás také velmi sneklidňuje, alespoň mne. A to, jakým způsobem předseda komise zacházel s držitelkou tohoto úřadu, bylo také neskutečné. Kromě toho byl, nám byl slíben nový postup, nová procedura, která má poskytovat, aby se tak řeklo, advice and guidance z vědecké komunity. Já bych vás poprosil, abyste se na toto zaměřil. Existuje vůbec ten proces? Je ten proces vůbec nezávislý tak, jak má být? Nevím. Eh, nebo jsou tam, nebo jsou tam zaangažováni lidé, kteří jaksi mají jiné zájmy. Protože eh, z našich zkušeností víme, že tam eh, byli zastoupeni vědci, kteří se nenechali řídit ničím jiným než konkrétními výsledky ve vědě. Dále, eh, bylo by asi dobré, kdyby i vaše předsednictví neustále upozorňovalo na to, že Japonci a Američané stále na výzkum a vývoj dávají víc. Musíte chválit Švédsko, musíte chválit Finsko za to, jak plní své cíle, té, ty dva potažmo 3% cíle a musíte trvat na tom, aby všichni ostatní je začali plnit. Poslední bod, ten není populární, ale já ho přesto zmíním. Já mám trošku pocit, že eh, se tak trochu trestá Švýcarsko za výsledek referenda. Za něco, co vlastně s referendem vůbec nesouvisí. Pokud se Švýcarsko skutečně e, takto bude trestat a pokud začneme zpomalovat nebo omezovat spolupráci se Švýcarskem, tak skutečně střílíme vlastní gol. Největší evropský výzkumný projekt leží tak jako tak ve Švýcarsku. Prosím, jménem své frakce, pamatujte na něj. Děkuji vám, kolega Frederik Federli Alde. Děkuji, pane předsedo, a děkuji panu státnímu tajemníkovi za to, že se s námi podělil o priority lucemburského předsednictví. Celkem rádi slyšíme, že Lucembursko a lucemburské předsednictví se chce zaměřit na výzkum jako jednu ze svých priorit, protože, jak už jsme říkali na začátku, v tomto funkčním mandátu došlo k úplné změně politiky Evropské unie z hlediska výzkumu. A je dobré slyšet, že máte v úmyslu posílit výzkum v době, kdy zejména, zejména v tomto výboru Evropského parlamentu máme strach, že příliš mnoho prostředků budeme ubírat těm věcem, které by mohly přinést řešení a pracovní místa pro budoucnost. Děkujeme tady za dobré priority. Doufám, že získáme víc talentů ve výzkumném sektoru za vašeho vedení, protože také víme, že tady máme velkou mezeru. A také panují velké, panuje velké znepokojení protože se teď zasahuje do velkých výzkumných programů Evropské unie. A ještě další věci. Eh, vyváženost pohlaví. Rozhodně chci zdůraznit význam toho, abychom zajistili, že ta celková nespravedlivá rovnováha, pokud je o přidělování zdrojů na výzkum, bude lépe využita do budoucna. A tady souhlasím s kolegou z SAD. To je navíc důležité. Za druhé, mám ještě podrobnější otázku čelíme jedné z největších hrozeb eh, lidstva a jde o odolnost zvířat vůči antibiotikum. Vidíme v několika sektorech, že makrobiotická eh, odolnost stoupá a už před lety 25 tisíc životů za rok skončilo v Evropské unii příliš brzy, protože antibiotika už nezabírají. Povede to k obrovským nákladům pro společnost. Brzy se probudí i odbory, protože zjistí, že jejich členové nedostanou plné penze, protože jsou mnohem nemocnější nejdřív. Budeme potřebovat lepší režim pro antibiotika. A víme také, že zaměstnavatele začnou být nervózní, protože budou muset najít náhradu, protože jejich pracovníci budou mnohem víc nemocní do budoucna. A náklady pro systém sociálního zabezpečení budou do budoucna obrovské. Musíme tedy najít dobrý způsob, jak přistupovat k antibiotikům. Pokud je o výzkum, musíme hledat nová antibiotika, Potřebujeme globální programy pro jejich využití a předpisy pro povolování antibiotik, protože víme, že když dnes najdeme nové antibiotikum, do několika let se znovu objeví rezistence. Takže doufám, že za vašeho vedení se na to zaměříme trošku víc, protože probíhá celá řada zajímavých iniciativ v několika zemích, ale kdybychom tyto síly v Evropské unii spojili, tak bychom toho dokázali společně mnohem víc. Děkuji. Mnohokrát děkuji. Pan Claude Turmes za zelené. Děkuji, Jerži. Je to velké potěšení, že tady máme zástupce, musím říct si, mé vlády, protože tam jsou, je to za naši stranu, za zelené. Zdravím, Marku. První věc, Lucemburské předsednictví, věřím, bude přijímáno velmi dobře v parlamentu, protože eh, rovnost mužů a žen dává mezi priority v oblasti výzkumu. Myslím, že my všichni tady za to bojujeme. Já mám jen jednu obecnou poznámku. Když hovořím s mladými vědci, velice často konstatuji, že Eh, jejich smlouvy vytvářejí velmi nejistou situaci. Kromě samotné otázky eh, rovnosti mužů a žen bychom si ještě měli klást další otázku. Eh, ty špatně placené smlouvy, smlouvy, které jsou uzavřeny na 3, 4, maximálně 5 let, což vytváří takovou nejistou perspektivu pro mladé vědce v Evropě. Zda to by nemělo být nějak napraveno není vůbec eh, s podivem, že Spojené státy či jiné země na světě eh, přitahují více věců, protože vytvářejí lepší podmínky. Jsem velmi rád, že právě lucemburská vláda v radě ehm, ministrů bojovala za udržení stipendií pro mladé vědce a za projekt Marie Curie. Eh, Evropský prostor pro vědu. To si myslím, že musí existovat pro základní vědu, ale v době, kdy si v Evropě klademe velké otázky o konkurenceschopnosti průmyslu, o konkurenceschopnosti malých a středních podniků, bychom si měli klást také otázky, jak vytvářet lepší eh, vztahy i přes hranice v oblasti aplikovaného eh, výzkumu jak v této oblasti pokročit vpřed. Asi to nebude jednoduché, protože každý členský stát očekává, že bude mít určitou eh, komparativní výhodu oproti jiným, když nějaký vědecký objev se již, již eh, dostává do praxe. A nesnaží se příliš o výměnu Jenomže když se pak srovnáváme s tím velkým eh, celkem, kterým jsou Spojené státy, pak těžko takto obstojíme. Integrita, k tomu nebudu hovořit. I bez integrity by samozřejmě věda neměla žádnou důvěryhodnost. Poslední bod. Eh, kolega Henkel a Misa Ela o tom hovořili, eh, všichni jsme bojovali proti tomu špatnému nápadu ubrat peníze z výzkumu a dát ho do EFSI. To nejmenší, podle mého názoru, je zajistit, aby eh, v investičním plánu Juncker eh, zájem Evropské investiční banky a dalších směřoval k investování do vědecké infrastruktury. Zaznělo to tady. Eh, mezi horizontem 2020 a strukturálními fondy by to přemostění mělo být ještě eh, propojeno dále do Junckerova plánu. Když máme peníze z evropského rozpočtu, ze strukturálních fondů a z finančních nástrojů eh, pro investování do infrastruktur, pak si myslím, že to bude účinnější. Během lucemburského předsednictví a na tom zasedání 1. prosince by právě se toto mělo diskutovat. Podívat se podrobně, jaké projekty teď probíhají ve strukturálních fondech a klást si otázku za ESI může přinést ještě něco navíc. Myslím, že máme, měli jsme důvody, oprávněně jsme se eh, zlobili, když se peníze ubírali výzkumu. To nejmenší, co teď se udělat, je eh, zajistit, aby alespoň část těchto peněz se vrátila do výzkumu. Mnohokrát děkuji za vaše připomínky. Toto je pro vás skvělý okamžik, Claude, protože jste mohl mluvit dále než všichni ostatní, jak vidíte. Protože jste v jádru Evropy, v srdci Evropy, nejenom geograficky, ale také duševně představujete předsednictví ale v prosinci to všechno skončí. V prosinci pak budu mít absťák, protože se budu muset vrátit k běžné řečnické době. Mnohokrát děkuji, že jste nám všem připomněl program Marie Skodovské Kiry, který je pro nás všechny velmi důležitý. A paní Kapel za ENF. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Pane tajemníku, udělal jste na mě dojem. Mimo jiné tím, že jste řekl, že v Lucembursku veřejné výdaje na výzkum a vývoj v posledních 15 letech stouply ze 27 na více než 300 milionů euro. To je více než 12 násobení a když si to rozpočítáme, tak jste každý rok eh, přidali vlastně jenom 1%. A nemyslím, že je potřeba dívat se jenom na Finsko a Švédsko, na osvědčené postupy. E, myslím si, že kdybychom se podívali na Lucembursko a řídili se vaším modelem, tak bychom do roku 2020 klidně všechno splnili. E, představil jste nám tři stěžejní body pro politiku výzkumu a vývoje. Jinými slovy, další řízení e, a prosazování evropského výzkumného prostoru, integrita výzkumu díky, že jste připraveni připravit co nejrychleji etický kodex nebo respektive jako kodex chování, to je, myslím, velice důležité zejména pro integritu vědců. A třetí bod, gender, to je velice důležitý bod, co nejlepší možné zajištění rovnosti pohlaví stejně tak jako příslušné institucionální změny, to je velice důležité. Já jsem ten článek ve Špíglu také četla, když si to přečteme podobně a podíváme se na tyto studie, jako to ženy dělávají, tak si člověk konstatuje, že ve vedoucích pozicích velmi často ženy právě chybí. A pokud se podíváte na vědecké, eh, vědecké eh, instituce, tak kdybychom sledovali ten model, který se v tom článku navrhuje, měly by ženy daleko lepší pozici dnes. Takže doufejme, že do budoucna budete úspěšní a děkuji vám za tento postup. Lotyšské předsednictví eh, začalo s postupným rozvojem poradenské, poradenských struktur. Vy jste řekl, že Nejpozději 1. prosince představíte nový systém ERA Governance, což je velice důležitý program, eh, abychom využili podnikatelské zkušenosti eh, a technické znalosti naopak ve společném modelu vedení vědeckých institucí. Já se vás chci zeptat, jaké kroky předpokládáte, než toto spustíte. Chci se zeptat, zda máte dost kolegů eh, z, ze sféry biznisu, které do tohoto systému zahrnete tak, abyste mohli plně využít i eh, zkušenosti a praxi z biznisu. A za druhé, my jsme o tomto už mluvili dopoledne, když tady byl eh, premiér Betel, a tedy digitalizace což je jeden ze stěžejních bodů vašeho, vašeho předsednictví obecně. Já jsem ovšem, eh, ovšem v oblasti eh, výzkumu mi digitalizace stále chybí. Samozřejmě my v tomto výboru se zabýváme celou řadou témat k oblasti digitalizace. Je to důležité téma, které se hodně rychle dostává na špici výzkumu, decentralizace, digitalizace a tak dále a musí to jednoznačně musí to jednoznačně eh, hrát nějakou roli i ve vašich prioritách. Samozřejmě budou na to organizované konference, to ano, ale já se chci eh, zeptat, jakým způsobem dostanete prostředky do fondu E pro digitalizaci, jaké kroky hodláte použít a jakými prostředky toho dosáhnete. Děkuji vám mnohokrát, říká pan předseda. To bylo tady vystoupení za politické skupiny a nyní jednotliví řečníci. Paní Birkonen. Ano, děkuji, pane předsedo. Já mohu mluvit jako Jednotlivý řečník. Děkuji panu Hansenovi za prezentaci. Lucembursko je možná malý stát z hlediska velikosti i výzkumu, ale je dobrým příkladem pro nás, pro všechny. My víme, že jste velice aktivní. Vaši studenti jsou například v Lucemburku velice aktivní. Asi 30 se účastní nějakých programů navíc, programu Erasmus a podobně a jsou dobrým příkladem pro všechny Evropany. Měli bychom pouzbudit všechny studenty po celé Evropě, aby se účastnili programu Erasmus a dalších výměných programů. Já myslím, že se zaměřujete na správné věci za, vaše, za vašeho předsednictví. Pohlaví, rovnost pohlaví, to je velice důležité téma a je dobré, že chcete podpořit talentované ženy v jejich kariéře a je důležité, že tomu věnujete pozornost. V této oblasti nás ještě čeká hodně práce. A je také dobré, že se zaměřujete na základní výzkum a evropský výzkumný prostor. Protože celou tuto myšlenku evropského výzkumného prostoru je třeba podpořit. Protože víme, že pokud například eh, posoudíme nejlepší vysoké školy na světě, z Evropy jich tam moc není. Když se podíváme na seznam 20 nejlepších, tak jsou čtyři z Evropy a zbytek je ze Spojených států, takže je důležité, abychom věnovali pozornost základnímu výzkumu a kvalitě výzkumu. Pan Eller už mluvil také o všech obavách, které máme ve vztahu k programu Horizont 2020. Hodně nám na tom tady záleží a neustále máme obavy, obavy z rozpočtových škrtů ve vztahu k tomuto důležitému programu. Ale chci se také zeptat, i když si myslím, že je důležité, že se zaměřujeme na základní výzkum, Důležitá je také obchodní stránka věci a inovace, protože víme, že v Evropě máme dobré nápady a také dobrý výzkum, ale neumíme tyto dobré nápady tak dobře uplatnit v biznesu. Co bychom s tím měli dělat? Máte nějaké plány pro inovace a pro obchodní oblast za vaše předsednictví? Děkuji, pan Tošenovský. Děkuji, pane předsedo. Také se připojuji ke kolegům s poděkováním, že lucemburské předsednictví eh, má a pokračuje v tom zájmu a, a eh, významnosti výzkumu a inovací. Eh, všichni si uvědomujeme, že kvalitní výzkum a, a velká, velký přenos tohoto výzkumu do inovací je jediný schopný zajistit dostatečnou konkurenceschopnost členských zemí Evropské unie a potřebujeme tento výzkum i na mnohé eh, záležitosti, jako je energetická unie nebo energetika obecně, protože bez eh, výzkumu a nových, eh, nových řešení se těžko někam pohneme. Já se dlouhou dobu pohybuju na pozici univerzit nebo v univerzitním prostředí a možná mm, tak, jak je, bylo zvýrazňováno problematika Eh, problematika rovného postavení eh, žen mužů eh, spíš já vnímám jako sekundární efekt spíš toho, jak zajistit talentovaným, mladým talentovaným vědcům na to, v tom prostředí jejich sociální zabezpečení, zvyklostní pohyb, který, který se ve společnosti děje a proto spíš si myslím, že je velmi zásadní pro Evropu, jak vyhledávat tyto talenty, ať je to žena nebo muž, já to přiznám se vůbec nerozlišuji, eh, ale jak udržet tyto talenty, vytvořit jim dostatečné prostředí, eh, protože mladý člověk má eh, samozřejmě jiné, jiné ještě závazky, problémy, rodinné a vše, co s tím souvisí. To, co, a připojuji se ke kolegům, my všichni jsme velmi bojovali o Horizon 2020 jako o financování, které je. A také mně připadá, že je zarážející, že najednou velmi jednoduše jsme sáhli do tohoto budžetu a, a najednou eh, máme nějaké jiné priority a říkáme, a kdo ví, kdy budeme tyto, tyto finance vracet. Mně tam trochu také ve vaší úvodní e, řeči chybělo, a to souvisí jak s těmi talenty, tak s horizontem to, proč pořád se srovnáváme neúspěšně s, s americkým výzkumem, a to je rizikové financování, protože to pořád ještě u nás je v evropských, evropských strukturách opačně postavené. Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji panu za vypověď. Děkuji a nyní poprosím pana Adama Děrka. Eh, děkuji bardzo, pane předsedo. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Pane ministře. Vy jste vyjmenoval jednotlivé priority lucemburského předsednictví pro příštího půl roku. Já musím říct, že se mi dost líbí, protože se dotýkají zásadních věcí. Ale já myslím, že tady ještě jedna věc, ještě další zásadní otázka, která by také měla být mezi prioritami. Možná, že to měla být priorita už dřív. A mám na mysli skupinu výzkumných pracovníků, kteří se zabývají bezpečností Víme, že v programu Horizon 2020 je to otázka, která se řešila. Měli jsme skupinu vědců, výzkumných pracovníků, kteří se tím zabývali. A určité věci, určité otázky se nedořešily. Já myslím, že toto je možná jedna z věcí, které se měly zahrnout. Současné předsednictví už se tomu mělo věnovat, protože v současné době svět není příliš bezpečné místo a takový výzkum potřebujeme. V této oblasti, v oblasti obrany. Možná, že bychom měli zřídit nějaký institut pro bezpečnost a obranu v rámci Evropských výzkumných center. Možná, že bychom to tam měli nějak začlenit. To je podle mě tady jeden aspekt, který by se také měl řešit. Děkuji panu Kjerkovi a nyní pan Martau. Merci, monsieur le président, monsieur le secrétaire d'État. Děkuji, pane předsedo. Pane eh, tajemníku, nejsem Lucemburčan, ale jsme sousedé, jsem velmi blízko vás. A od dnešního rána jsme již slyšeli eh, další zástupce lucemburského předsednictví, pana premiéra, Eh, dalšího ministra, pak vás. Všichni tři jste měli takový velice eh, energický slovník eh, pro digitální projekty, vědu, výzkum a podobně. Já se omlouvám, že možná do toho vnáším trošku nebo stavím to trošku více na zem, eh, jak se postarat o to, aby na konci lucemburského předsednictví bylo možno říci opravdu, ty věci se rozjeli, eh, ty věci pokročily vpřed, protože bohužel předsednictví jdou jedno za druhým, eh, každé předsednictví přijde se skvělými nápady a myšlenkami a pak nakonec toho pololetí vlastně se ukáže, že se to nějak nenaplnilo. Můžete konkrétně říci, Eh, máte konkrétní představy, jak to udělat, aby ta Evropa se opravdu rozjela? Uh, thank you. Děkuji. Mnohokrát děkuji, kolego. Ještě někdo? Dobře. To je vše. A požádáme vás tedy o vaše připomínky a odpovědi, pokud je to možné. Pane předsedo, děkuji. Děkuji, že mohu odpovědět na všechny ty různé úvahy, poznámky, otázky. Možná to není úplně zvykem, ale já bych přeci jen rád pozdravil naše sousedy a lucemburské poslance. Děkuji vám, vážený sousede, vážený eh, poslanče za Lucembursko. Děkuji, že jste přišli a předložili své úvahy. Ale chci poděkovat všem těm, kdo hovořili v rozpravě a kteří se vyjádřili k našemu programu eh, lucemburského předsednictví. Je velice důležité slyšet úvahy evropských poslanců, a já e, ostatně mnoho z vašich námětů e, ještě budu dále promýšlet a zohledňovat během našeho předsednictví. Jedna věc se tak trošku promítala ve všech vystoupeních, e, i když byla použita třeba různá slova. Hovořili někteří o plundrování, někteří volili o ukradení prostředků, Ehm, nebo tady také zaznělo, že eh, ty eh, prostředky, které byly v horizontu 2020, prostě byly odebrány na jiné účely. Já eh, bych tady teď rád trošku vystoupil z požadované neutrality předsednictví a řekl, že my sdílíme váš názor. Ano, my také si myslíme, že ty peníze byly odebrány Eh, nebo dokonce bych řekl v uvozovkách ukradeny či vyplundrovány, ano, rozhodně. Eh, a v prosinci eh, chceme o tom ještě dále diskutovat. Existuje pracovní skupina, která pracuje v rámci ERAK a má právě za úkol sledovat, co se stalo s těmi jednotlivými investicemi v členských státech a dohlédnout, aby ty peníze opravdu šly do vědy, výzkumu, inovací. Čekám eh, s napětím na tu diskusi 1. prosince a chci rozhodně na tomto tématu trvat jsem také velmi rád, eh, že paní Krajl, pan Federli, paní Kapel, paní Virkunen pan Tošenovský, eh, eh, říkali, že podporují v naší tematice otázku rovnosti mužů a žen. Ano, my si myslíme, že to je důležitá tematika, proto jsme ji dali do programu a jsem přesvědčen, že je třeba o tom diskutovat ještě i v dalších letech, ne jen během lucemburského předsednictví, ale i v dalších letech. Pan Henkel. Také vám chci odpovědět, Švýcarsko se může podílet na prvním pilíři excelentnosti, to je mm, věc, o které jste hovořil. Eh, Claude Turmes, eh, ten eh, zase si kladl otázku na vazb, o vazbách mezi věci a podniky. Je tady druhý plíř Horizontu 2020, kde právě jde o otázky průmyslu. Ano, na tom je třeba pracovat a také to děláme na vnitrostátní úrovni, abychom viděli sociálně-ekonomický dopad a e, zabývali se i tímto tématem. Pokud jde o ty ostatní náměty, chci vám poděkovat e, za všechny vaše úvahy. A jsem přesvědčen, že během lucemburského předsednictví budeme moci eh, vést ještě celou řadu dalších velmi zajímavých eh, eh, diskusí a dále rozebereme ty, ta témata, která tady zazněla. To, co řekl pan Ila, to bych předal tomu, kdo, tedy ministru financí Lucemburska, který je odpovědný za tuto věc, já sám za to nezodpovídám, aby se i tyto rozpočtové otázky zohlednily. Paní Krell ta také položila otázku eh, na program Galileo. To také nespadá do mé pravomoci. Eh, pan Schneider, místo předseda vlády, eh, který přijde také do vašeho výboru, o tom bude jistě hovořit zítra. A můžete mu tu otázku položit, jistě vám na ní odpoví. Já myslím, že jsme tímto i relativně dodrželi čas, který nám byl vyhrazen. Respektovat čas je také důležitá věc. Děkuji všem, kdo se zúčastnili eh, této rozpravy. Děkuji především těm, kdo hovořili, přednesli své náměty eh, a eh, tak Eh, přispěli k dalším úvahám. Ano, pane Martene, eh, Tak eh, myslím, že je dobré toto zdůraznit a já doufám, že i na konci lucemburského předsednictví povedeme optimistické řeči. Děkuji vám mnohokrát, pane ministře, za vaše poznámky, za vaši prezentaci. A rád bych dodal, že Toto je skutečně jednou z nejdůležitějších priorit výboru ITRE. Bereme velice vážně, chceli někdo dosáhnout jaksi východiska z krize. Nejde o takzvané recovery, tedy nápravu, ale o opuštění krize. 2,5% růst HDP to nestačí, musíme být ještě inovativnější. Průmysl, malé a střední podniky samozřejmě, eh, veškerý sektor ICT, ale také sektor energií je velice důležitý. Musíme pamatovat na dohodu TTIP, která se blíží. A při takovýchto cenách energií, jaké máme dnes, asi úspěšní do budoucna nebudeme. Takže všude jde o inovaci v, celém, v celé práci naše, našeho výboru, i co se týká vesmírné politiky. Díky, že jste mezi nás přišel. Hodně štěstí, hodně síly do příštích šesti měsíců. Děkuji vám. Uh, Vážení kolegové, is a good, is, is project, yeah. What does it mean, blocked? We can't link fees. Okay. Uh, Mr. Commissioner Kaněte. Vážení kolegové, pan komisař Kaněte eh, je už v budově Evropského parlamentu, už je tady od tří hodin, ale bohužel v tuto chvíli se k nám nemůže ještě tak 15 minut připojit. Well, so it's a proposal I, I Well, I understand that uh, Mr. Mm, Kanye... No, eh, pokud já vím, eh, chcete jít na kávu, tak by nás měl asi pozvat pan Kaněte, že jo? Tak to chodí v těchto případech. Uh, being quite honest with you, colleagues. Eh, řekneme-li si to naprosto upřímně, kolegové, já tady mám krátkou noticku. Pan komisař Kaněte je zablokován ve výboru Envy. Ať už to znamená cokoliv. Ve výboru Envy, prosím pěkně. Ano, blokující výbor. Hm. Samozřejmě nechci vystupovat nějak agresivně vůči životnímu prostředí, ale uděláme si 15-minutovou přestávku.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 me any Hello Uh, dear colleagues, uh, please uh, take your... Kolegové, prosím, zaujměte místa. Je to komunikace jako na Tour de France. Pan komisař je 45 metrů od našeho sálu, takže za půl minuty bude mezi námi. Zaujměte tedy místa a potom okamžitě začneme. Dear colleagues, ladies. Vážení kolegové, dámy a pánové. Komisař pro klimatická opatření a energetiku, pan Kaněte, je mezi námi. Po perných velkách ve výboru Envy, pokud vím. jsme se na vás dali kávu, pane komisaři. A teď přejdeme k důležité diskuzi. Balíček pro elektřinu, malobchodní trh a výměna informací s vámi, pane komisaři. A jak víme, dnes byl přijat letní balíček, včetně dvou sdělení, nový návrh evropského trhu s elektřinou, to je důležité, ale ještě důležitější je zřejmě sdělení o nové dohodě, o novém programu pro spotřebitele energie. To je velice zajímavé téma, ale my bychom vás rádi požádali, abyste si vzal slovo, pane komisaři. Děkuji, pane předsedo pane předsedo Busku, vážení poslanci, vážení přátelé a kolegové, omlouvám se za spoždění, ale byl to nabitý den, museli jsme schválit balíček komisi, měli jsme tiskovku a teď jsem tady. Požádali jste mě, abych přišel a seznámil vás s naším letním balíčkem, s našimi návrhy o tom, jak postupit ku předu k naplnění našich klimatických energetických cílů jak změnit náš energetický systém ku prospěchu spotřebitelů a podniků. Balíček navrh, obsahuje tyto návrhy. Za prvé, konzultační sdělení o návrhu trhu, za druhé strategii pro spotřebitele, za třetí revizi eh, trhu s uhlíkem a za čtvrté aktualizaci směrnice o označování. Teprve před pár lety hraniční obchod s energií, obnovitelné energie a malí producenti byli jen nepatrnou součástí energetického sektoru. A spotřebitelé vůbec nehráli žádnou roli, kromě toho, že platili za účty. Dnes jsme svědky radikálního posunu v energetických systémech Evropy směrem k decentralizované produkci se stoupajícím počtem aktérů a flexibilnější poptávkou. Zvyšuje se podíl obnovitelných energií a do roku 2030 zřejmě bude představovat 50 a máme více přeshraničního obchodu s elektřinou, protože máme propojenější trh. A máme také aktivnější spotřebitele. Musíme posílit naše úsilí, abychom drželi krok. Nová podoba trhu s elektřinou nám snad umožní využít všechny příležitosti, které nabízejí obnovitelné energie. Hospodářská soutěž je princip, který umožňuje našim podnikům provozovat činnost. Větší koordinace mezi členskými státy a regulátory je pravidlem a nevýjimkou a spotřebitelé musí také hrát aktivní roli, když si to budou přát. Celkově integrovaná strategie pro trh eh, znamená růst a pracovní místa. Je to hlavní stavební blok energetické unie a nejúčinnější způsob, jak zajistit bezpečnost dodávek. Konzultačním sdělením o návrhu trhu otevíráme konzultaci, která má řešit hlavní výzvy. A očekáváme také váš názor. Krátce zmíním ty nejdůležitější věci. Ve vztahu k obnovitelným energiím jsme udělali velký pokrok. Technologie jako solární a větrné jsou konkurenceschopné. Nyní je musíme zapracovat do našich elektrických systémů a do našeho trhu. Už teď představují 26 elektřiny spotřebované v Evropě, ale pokud chceme naplnit cíl pro rok 2030, obnovitelné zdroje budou muset představovat polovinu elektřiny, která se vyrábí, a to za 15 let. Je naprosto jasné, že tato změna bude zásadnější, než jsme očekávali. Proces, který jsme zahájili dnes, znamená změnu pravidel, aby to odpovídalo tomuto přechodu k jinému typu energie a musíme zajistit, že to bude co nejméně nákladné pro spotřebitele. Znamená to, že trhy musí být flexibilnější, protože když eh, rozvineme likvidní a integrované krátkodobé trhy, eh, producenti obnovitelných energií budou schopni lépe soutěžit s konvenčními eh, výrobci. A bude to také znamenat, že nebudeme muset tolik podporovat nebo nebudou za to platit spotřebitelé, nebo nedocházet ke zkreslování trhu. Kromě toho musí být realitou eh, reakce na poptávku. Když spotřebitelé budou reagovat na situaci s nabídkou a vývoj cen, budeme potřebovat méně nákladnou kapacitu. Můžeme ušetřit 60 až 100 miliard eur za rok. A potřebujeme také užší integraci trhu, včetně regionální úrovně. Taková kolupráce nás přiblíží ke skutečně evropské síti a musí k tomu dojít na úrovni regulátorů a proto chceme posílit pravomoci a kapacity ACERu. A musí k tomu dojít na úrovni politických rozhodnutí a intervencí, i pokud jde o zabezpečení dodávek. Tím se dostáváme k otázce kapacitních mechanismů, které některé členské státy považují za nezbytné, abychom zajistili bezpečnost dodávek. V této věci říkáme členským státům jasně – Takové mechanismy nejsou přijatelné, pokud je jejich účelem čistě pokrýt ztráty pro ty, kteří už působí na trhu. Jsou opodstatněné pouze tehdy, když je nějaký objektivní problém a nedostatečná výroba energie. V tomto případě hodnocení problému a řešení nemůže být čistě národní. Musí být evropské nebo při nejmenším regionální. A naše návrhy mají také přesunout interní trh zpět do centra pozornosti. Reforma eh, podoby trhu a podpůrných programů mají jeden cíl umožnit rozvoj obnovitelných zdrojů poháněný trhem a naopak. Tím se dostávám ke druhému sdělení o nové dohodě, o novém plánu pro spotřebitele. Vážení kolegové, technologický a digitální pokrok dnes nabízí nové příležitosti našim občanům, což nám pomůže dát spotřebitelům větší moc v energetickém systému. Jeden příklad. Miliony evropských domácností Eh, spoléhají na staré analogová, na stará analogová měřidla. V digitálním věku by mělo být jednodušší použít třeba mobilní telefon ke kontrole eh, reálné spotřeby. Pomohlo by nám to snížit účty a dát lepší přístup k informacím a také eh, k novým obchodním příležitostem. Náš interní trh toto musí spotřebitelům zajistit, stejně jako další volby. Ode dneška se budeme snažit zajistit náběh inteligentních měřidel v Evropě. Budeme pracovat s národními regulátory, aby se zajistilo, že každý evropský občan bude mít certifikovanou cenu a komparativní nástroj, smluvní nástroj. Budeme podporovat nová řešení jako dynamické cenové kontrakty, aby spotřebitelé mohli těžit eh, z trhů a ušetřili až 30 na účtu. A budeme dávat také občanům pomítky, aby zašli ještě dál a sami vyráběli část své energie. Příliš často občané, kteří sami vyrábí energii, nesmí elektřinu posílat zpět do sítě. Někteří jsou k tomu naopak nuceni a když to pak dělají, tak dostávají nízkou cenu. Náš dokument o e, samospotřebě, který jsme zveřejnili dnes, nám pomůže tyto věci řešit. Musíme zajistit, že tato energie bude integrovaná do celkového systému účinným způsobem z hlediska množených nákladů. Tato dvě sdělení tedy předkládá jakási řešení nejnaléhavějších výzev, kterým čelíme dnes a tato řešení se promítnou do konkrétních legislativních návrhů v druhé polovině roku. A já věřím, že tento výbor bude aktivním aktérem a těším se na otevřený dialog v nadcházejících měsících. Vážení kolegové, dotkl jsem se hlavních prvků, které obsahují sdělení v letním balíčku. A nyní bych se rád zaměřil na revizi ETS a revizi směrnice o energetickém označování. To jsou první dva legislativní návrhy této komise, které předkládáme v eh, oblasti opatření oblasti klimatu a energetiku. Rád bych začal revizí systému obchodování s emisemi. Návrh, který jsme předložili dnes, je reakcí na strategické směry, které vydala Evropská rada v říjnu loňského roku. Před necelými devíti měsíci eh, vůči představitelé EU dohodli, že emise skleníkových plynů v EU by se měly snížit do roku 2030 alespoň o 40 A 43 těchto snížení má zajistit eh, systém obchodování s emisemi. ETS se osvědčil, ale dnes musíme zajistit, že bude ještě silnější a lepší. Protože dnes jsem ve výboru pro průmysl, chci se zaměřit na klíčové aspekty návrhu, které mají podstatný dopad na evropské podniky. Mám na mysli lepší ochranu před úniky uhlíku, lepší systém pro aktualizaci technologických měřítek a užší přizpůsobení úrovním výroby. Začnu ochranou před úniky uhlíku. Východiskem je to, že musíme uznat, že některé sektory jsou eh, ohroženější z hlediska ztráty mezinárodní konkurenceschopnosti. Kdybychom měli pokračovat v tom, co žádá tento parlament, tato legislativa by přestala platit do roku 2020. Ale jedna věc musí být jasná. Zachování ustanovení o úniku uhlíku podléhá také závěrům Evropské rady z října loňského roku a tyto závěry nás zavazují na jedné straně zachovat procento povolenek, které se mají dražit v členských státech a na druhé straně snížit celkový počet povolenek o 2,2 každý rok místo současných 1,74 Obě tyto věci znamenají méně povolenek Eh, k volnému rozdělení. A proto musíme zajistit, že tyto bezplatné povolenky budou eh, ku prospěchu těch, kdo je potřebují nejvíc. Já vím, že někteří z vás se domnívají, že si můžeme vybrat ta ustanovení ze závěrovské rady, která nám vyhoví lépe. Já si myslím, že tak to není. Naopak, myslím si, že dohoda, ke které dospěli přední představitelé EU, je eh, velice Eh, křehce vyvážená, musíme budovat další konsensus, pokud nechceme celý tento přístup ohrozit. A v tomto duchu a vzhledem k tomu, že těch povolenek je omezený počet, navrhuji, že pravidla pro rozdělování budou zaměřenější, cílenější. K tomu potřebujeme zaprvé lepší systém pro aktualizaci technologických měřítek. Náš systém bezplatného rozdělování musí odpovídat technologickému zlepšení v našem průmyslu, abychom odměnili účinnější podniky a e, motivovali investice do efektivity. Za druhé, musíme zajistit, že se více přizpůsobíme reálným úrovním výroby v našem průmyslu. A toto byla konkrétní žádost našeho průmyslu. A konečně musíme se také lépe zaměřit na ty sektory, na které působí vyšší mezinárodní konkurenční tlaky a omezit seznam těchto sektorů systém také musí být dynamičtější a proto navrhuji, že měřítka se budou aktualizovat a také úrovně výroby a to pravidelně a zavedeme rezervu pro nové aktéry, abychom podpořili nové podniky. Měla by to být částka zhruba 400 milionů. Díky těmto prvkům 50 sektorů, které jsou energeticky náročné, které budou na seznamu, eh, by měly mít nižší korekční faktor. Jednoduše řečeno, kdyby tam nebyly ty tři prvky, neměli bychom dost povolenek k bezplatnému rozdělení a museli bychom to do roku 2030 o 35 snížit. Vážení poslanci, na závěr bych rád něco řekl k návrhu na revizi ETS. Já myslím, že ještě další oblast je důležitá k dekarbonizaci naší ekonomiky. Mám na mysli financování pro nízkouhlíkové inovace a modernizaci energetického sektoru. Navrhujeme navýšit prostředky, abychom pomohli průmyslu a energetickému sektoru, aby dostály významným inovativním a investičním výzvám. Za prvé vytvoříme inovační fond na podporu inovačních nízkouhlíkových technologií. Do tohoto fondu dáme 400 milionů povolenek. 50 milionů povolenek, které tento parlament za tímto účelem žádal, bude také doplněno, aby se posílil tento fond a celkem to tedy bude 450 milionů. Za druhé, poskytneme také eh, vyčleněnou podporu deseti členským státům s nízkými příjmy přes nový modernizační fond, aby modernizovali své energetické systémy. A poslední věc, tento návrh také žádá jednotnější a transparentnější systém kompenzace za nepřímé náklady členských států. To byla také žádost Evropského parlamentu tento návrh tedy usiluje o větší transparentnost, pokud jde o kompenzaci nepřímých nákladů. Takže, jak vidíte, díky flexibilnějším a sjednocenějším pravidlům a zacílnějším prostředkům pro modernizaci energetického sektoru, dnešní návrh přispěje k lepšímu fungování evropského trhu s elektřinou a pomůže také naplnit naše cíle snižování emisí CO2. Stejné principy se vztahují na návrh revize směrnice o energetickém označování. Spotřebitelé mají dostat přesné a srozumitelné informace o tom, nakolik účinné jsou energetické, jsou energetické jejich produkty. To je důležité, protože více než 85 z nás před nákupem kontroluje to značení a tato značení pomáhají spotřebitelům ušetřit až 465 eur za rok. A to znamená 55 miliard eur příjmu navíc pro podniky. Návrh, který jsme dnes eh, předložili, přinese další částku úspor a nějakých 10 milionů příjmu pro podniky a mohlo by nám to ušetřit tolik energie jako spotřeba všech pobalských zemí dohromady. To označení sice funguje, ale stalo se obětí svého vlastního úspěchu. V roce 2010 jsme doplnili ještě několik řad, abychom drželi krok s novými energeticky účinnými technologiemi. Ale technologie se vyvíjí ještě rychleji než dřív a ta škála A až D už nestačí. Proto spotřebitelé kupují třeba mečku A+, myslí si, že je nejúčinnější na trhu, ale možná, že je nejméně účinná. Ta znamínka plus se pro spotřebitele stala znamínkem minus. Proto dnes navrhujeme, že se vrátíme zpět k jednoduchému značení A až G a systematicky všechny produkty přehodnotíme. Abychom se vyhnuli zmatení v přechodném období a abychom eh, vybídli podniky k novým technologiím, navrhujeme tři věci žádné, žádné současné produkty nevstoupí do těch nejvyšších kategorií, aby byl prostor pro zlepšené výrobky v dalších letech. Jakmile bude přehodnocen nějaký konkrétní produkt, staré značení bude velice rychle zrušeno a okamžitě se použije nové značení. A za třetí, budeme používat také elektronické značení jako doplněk. Musíme zajistit, že se to řádně uvede do praxe, protože když to nebudeme dodržovat, bude nás to stát až 10 energetických úspor proto navrhujeme, že zřídíme digitální produktovou databázi, kde budou veškeré informace o dodržení eh, předpisů ze strany jednotlivých produktů a posílit také spolupráce mezi dozorčími orgány členských států. V podstatě jde o to, abychom dali spotřebitelům informaci, a, protože bez informací si člověk prostě nemůže vybrat. Dnešní návrhy představují platformu pro eh, energetické trhy, které se řídí potřebami spotřebitele Pomůže nám to také eh, vstoupit na správnou cestu k nízkouhlíkové budoucnosti, kterou potřebujeme v Evropě i v celém světě. Cenou eh, za toho dosažení těchto cílů cena je vysoká. Snížení eh, nákladných dovozů, zlepší, lepšená mm, bezpečnost energetických dodávek, nižší účty a tak dále. Já očekávám, že ty debaty, které nás čekají, budou náročné, ale musíme se do toho pustit. Polehám na vaši podporu abychom tyto reformy prosadili a těším se na vaše názory. Mnohokrát děkuji, pane předsedo. Uh, uh. Děkuji vám mnohokrát, pane komisaři, za vaši prezentaci. Máme eh, tedy tři návrhy pro ten letní balíček, to je velice důležité eh, z hlediska našeho výboru. Týká se to v podstatě všech našich eh, příslušných sekcí průmyslu i malých a středních eh, firm. Eh, dobrá, teď tedy za frakce pan Karinč za EPP má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo, a děkuji i vám, pane komisaři. No, za velice stručnou dobu, za velice krátkou dobu musíme strávit eh, hodně nových stránek textu jsem rád, že tuto schůzku máme. Soustředím se na jeden aspekt eh, vašeho projevu. Mohl bych hovořit o těch štítcích energetické účinnosti, ale to asi teď nechám stranou. Ale co se týká tématu governance, tedy řízení, hovoříme o designu trhu s energiemi. Jedna z obtíží, kterou pokud vím máme u přeshraničního obchodu, eh, je tedy jednak fyzikální eh, eh, omezení, to znamená, nemáme dost přenosových linek s dostatečnou kapacitou mezi členskými státy. Někde to je lepší, někde to je horší. Ale tam, kde ta situace je lepší, často nemáme přístup ke kapacitě. To znamená, provozovatel toho transmisního systému, který nabízí eh, kapacitu, já nevím, o půlnoci, ale ne během pracovní doby, kdy ten trh je jistě zajímavější. Otázka je, jakým způsobem hodláte posílit ehm, agenturu ACER, eh, energetických regulátorů, abyste jí, tak říkajíc, dal větší zuby, Budete kromě velkoobchodního segmentu zasahovat i do maloobchodu a pokud ano, jakým způsobem, jakým způsobem by to pak interagovalo s národními regulátory? Myslím si, že je poměrně důležité posílit roli regulátorů na evropské úrovni, abychom se mohli vyhýbat těmto přeshraničním problémům, které víme budou existovat, i když bude existovat propojovací infrastruktura. Děkuji. Kolego, dvě minuty jsou úplně přesné. Teď za SAD pana Nika. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Eh, vážený pane komisaři, mám dotaz na vaše tři balíčky. Na základě implementace a po implementaci vašeho návrhu dojde k navýšení energií pro spotřebitele anebo průmysl a pokud ano, kolik to bude? A kdy očekáváte, že eh, toto navýšení přijde? Za druhé, tyto tři návrhy doprovází i studie dopadu. Pakliže takováto studie existuje, rádi bychom eh, ji my také viděli. Doufáme, že to, co se dělo v minulosti, se nebude opakovat. Kolegové nechtějí odhlasovávat biankošek pro komisi. Jaký bude dopad eh, těchto opatření? Je potřeba, abychom všichni byli dobře informováni. Pokud eh, si někdo představuje, že to bude projednávat jenom výbor Envy, tak jim prosím můžete klidně říci, že ani náhodou. Náš výbor ITRE musí v tomto mít slovo, protože ty náklady ponese průmysl a je potřeba vědět, jaké ty náklady budou. Je potřeba, abychom rozhodovali informovaně a ne eh, něco, za co se nám v budoucnu budou jen vysmívat. A to samé platí pro ten systém štítků. Kdo ponese náklady, opět ten samý příběh, kdo ponese náklady na přeškálování tohoto systému? Teď máte systém A a X plusů, teď navrhujete nový systém A až G. Tedy jak to bude s tímto? Co se týká tohoto jaksi převodu systému z hlediska zranitelných spotřebitelů by ta fáze ukončení používání stávajícího systému měla být velmi pečlivě zohledněna, protože musíme pamatovat na otázku energetické chudoby. Jak víte, eh, počet takovýchto spotřebitelů v Evropě je momentálně dosti vysoký a myslím si, že my všichni musíme být velice opatrní, když eh, se pohybujeme na této půdě. Rovněž nebylo zohledněna otázka MSR. Naše frakce to, se tímto již nebude zabývat, pakliže nedostaneme studii dopadu. Děkuji. Jménem ECR pan Grubarček má slovo. Děkuji vám mnohokrát, pane předsedo. Nová řešení, nové návrhy, které jsme právě slyšeli od pana komisaře, jednoznačně si budou vyžadovat spoustu času na analýzu z naší strany. Podíváme-li se na, například na ten návrh o energetických štítcích a redukování spotřeby energií, to jsou tedy návrhy, ale ta řešení, která eh, se představují, se zdají být dosti nebezpečná. Redukování emisí u energeticky náročného průmyslu, například jako je ocelářství anebo eh, petrochemický průmysl. To je jeden příklad, kde bude váš návrh mít dopad na trh práce. A pak, když chceme řešit eh, otázky trhu práce, budeme se muset nutně zaměřit na energeticky náročný průmysl v Evropě a učinit ji konkurenceschopnějším. Toto jsou tedy prvotní návrhy, ale já upřímně řečeno nevidím žádnou možnost, jak něco takového provést v praxi. Nevím, skoro to vypadá, že byste vlastně vůbec ani eh, nechtěl zaručovat, že tento průmysl neopustí Evropu. Zejména pak, že se jedná o energeticky náročný průmysl anebo těžký průmysl. Eh, zejména ve světle návrhu o carbon leakage. Jak jsem řekl, chceme jednat pečlivě, ale budeme potřebovat čas. Další věc, o které jste mluvil, pane komisaři, se týká trvalé zajištěné dodávky energií, garantované dodávky energií. Dnes jsme ve výboru již hovořili o nové dohodě mezi Gazpromem a některými evropskými společnostmi v kontextu North Stream a zjistili jsme, že v podstatě myšlenka je taková, že by se až dvojnásobně zvýšila dodávka zemního plynu z 50 miliard kubických metrů na 100 miliard kubických metrů. Já chci, bych eh, chtěl zjistit, jaké je vaše stanovisko jako komisaře a jak se hodláte postavit k této, co já si myslím je velice nebezpečná dohoda. Je zde E.ON, je zde EMV, další společnosti, které tvoří součást této dohy. Co s tím hodláte dělat? Děkuji Frederik Federley za ALDE. Děkuji, pane předsedo, díky, pane komisaři, za vaše úvodní poznámky. Náš výbor má před sebou obrovský úkol. Od doby, kdy se nám dostalo na stůl eh, MSR, selháváme a to není dobré pro evropský průmysl protože my k těmto otázkám musíme zaujmout průmyslově výzkumnou perspektivu. A pokud tento výbor se nevyjádří odpovídajícím způsobem, a jim kdybych tom třeba požádali o e, postup podle článku 255 nebo e, odstavce 25, tak je to velká odpovědnost. Nicméně, pane komisaři, v tom, co jste nám představil, je lecos dobře ambiciozního a zaměření na spotřebitele je, myslím, velice důležité protože povede ke změně k lepšímu. A je to dobrý krok vpřed. Já jsem pro inovační fond, myslím si, že je dobré trošku přitáhnout ten seznam carbon leakage a zejména důležité pro evropský průmysl je přeskum systému benchmarků, což je pro evropský průmysl velký problém. Dělám si obavy, o těch dodatečných povolenkách pro východní Evropu, protože to e, zkreslí a poškodí trh s elektřinou. Hovořili jsme dnes dopoledne o energetické unii, o cenách elektřiny a najednou jsme připraveni dát určité části Evropy nižší cenu elektřiny a, a vyšší cenu jiné části Evropy. Například Polsko dostane spoustu nových povolenek zdarma, nad rámec toho, co dostanou jiné země. Samozřejmě to sníží ceny elektřiny v Polsku, ale ne proto, že by měli fungující trh s elektřinou, který by sám o sobě dodal nižší cenu elektřiny. Naopak navýší to cenu elektřiny v oblasti Nordpolu. Dále, eh, ambicióznost vašeho návrhu eh, lepší a vrátím se ke konkrétním číslům, ale jsem trošku nervózní, Eh, nad tím, jak se využívají příjmy z těchto aukcí. Eh, původní myšlenka byla, že ty peníze budou jaksi dány na náš posun za cestou bez uhlíku. My, když jsme byli u moci ve Švédsku, tak jsme ty extra povolenky využívali na splácení vládního dluhu. A já si myslím, že něco takového by měly dělat i ostatní, pane komisaři, aby ty peníze byly využity na co, na co být využity mají. A za další, kompenzace za ty sekundární dopady na segment elektřiny. Je potřeba zajistit, aby tyto kompenzace eh, měly stejné zacházení v různých státech. Jak víme, v Německu mají 100% vládní kompenzaci a jinde naopak není kompenzace žádná, což opět vytváří distorce na vnitřním trhu. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji. Další řečník. Pane komisaři, zaprvé máte pravdu. Označování musíme reformovat. Ta plus a minus jsou matoucí, naprosto souhlasíme. Chceme, abyste se vrátili k tomu A až G a abyste posílili dozor nad trhem. Za druhé, váš palíček o tržním modelu je dobře postavený. Chcete dát eh, za volant spotřebitele, to je dobrý přístup. Potřebujeme ty nové technologie rychle dostat ke spotřebitelům. A ten materiál k tomu, jak má vypadat trh, je dobrý. Znamená to, že trh potřebuje být připravený na obnovitelné zdroje. Musíme dát víc pravomocí ACERu a SIRIN. Potřebujeme větší integraci na makroekonomické, makroregionální úrovni a právě tak dosáhneme úspor. A vůbec poprvé, myslím, jste v komisi uznali, že naším problémem je nadbytečná kapacita a ne nedostatečná kapacita. Takže na straně 13 máte velice dobrou analýzu, a totiž, že máme problém s nadbytečnou kapacitou. Je tady jenom jediný aspekt, který chybí k tomu návrhu eh, podoby trhu. A totiž, když si dám na střechu fotovoltaické buňky, potřebuji nějakou odpovědnost, musím být eh, součástí celého toho systému. Pokud máme offshoreový větrný projekt, oni musí mít na účtě stovky milionů pro okamžik, kdy se to celé zase rozmontuje na konci životnosti. A to jsou závazky ve vztahu k obnovitelným energiím, tato odpovědnost a vyřazení z provozu. Jaderná elektrárna nemá nic takového, nemusí za to platit. My jsme zřejmě zdvojnásobili řecký dluh, je to 500 miliard, chybí nám peníze, Provozovatel jaderných elektrán nemají dost peněz na vyřazení elektrán z provozu. Vaše komise v roce 2004 slíbila, že to bude řešit. A komisař Ettinger po Fukushimě řekl, že v Evropě nepůjdeme takovouto cestou. Tako je. Katako zkrachovala a japonští občané platí za tu 100 milionovou katastrofu. My nemáme žádnou povinnost, žádné závazky, žádné pojištění pro takové katastrofy. Co je to za trh, kde jedna část průmyslu nebo komise zavírá oči před tím, jak to vlastně vypadá. Poslední věc, ještě 30 sekund. Dejte mi ještě 30 sekund. Už to tady zaznělo. Vy jste dali dárek Polsku, Česu a PGE. To jsou ty bezplatné povolenky, těch 30 miliard. Za hrstku podniků. Místo toho, aby se to vydražilo a pomohlo to polským občanům renovovat. A účinek je takový, že v Polsku jsou vyšší ceny elektřiny než v Německu, vyšší ceny než ve Skandinávii. Takže je tady průmyslový únik z Polska, ale ne do Spojených států, ale do Německa, do Skandinávie protože Německo a Skandinávie a Francie mají nižší ceny elektřiny, protože jsou propojené. Takže prosím vás, podívejte se na to, jaká je realita. To je ten 30 miliardový dárek elektrárna. A nyní zástupce GUE. Dobrá, děkuji. Pane komisaři, už jsme mnohokrát říkali, že návrh podoby trhu s elektřinou by měl být prioritou. A máme velkou radost, že teď říkáme, že eh, středem pozornosti musí být spotřebitel. Celkovým cílem je zajistit, že budeme mít zabezpečené dodávky energie, elektřiny v celé Evropské unii. A abychom toho dosáhli, musíme ustat energetickou izolací určitých zemí a regionů. Musíme posílit současnou infrastrukturu a potřebujeme nové návrhy, aby všechny členské státy dokázaly splnit 10% cíl propojitelnosti do roku 2020. Musíme také podpořit opatření eh, boje proti energetické chudobě a musíme snížit náklady energie, zvlášť elektřiny, pro spotřebitele, pro domácnosti, pro malé výrobce a malé a střední podniky. Tento systém už v některých zemích existuje. Já jsem si toho vědom, protože já jsem to spouštěl jako pilotní projekt, když jsem byl ministrem na Kypru. Říkali jsme tomu čisté měření, to znamená, že jsme využívali zdroje obnovitelných energií a je to systém, který pomáhá domácnostem, dává jim to možnost eh, nakoupit si za příznivé ceny elektřinu A zvyšuje se také role malých a středních podniků. A mě zajímá, jestli máte nějaké plány na takovéto měření, abyste ulehčili domácnostem. Komise se domnívá, že některé země jsou izolované a nemohou dosáhnout cílu. Co si o to myslíte? Pak má ještě propojení mezi Evropou a Ázií, to propojuje Řecko, Izrael a Kypr a to je jedna možnost, bylo to označeno za projekt společného zájmu, takže já myslím, že když k tomu dojde, pomůže to zajistit energii za přijatelné ceny a vyřeší se tím izolace například Kypru. Jak tedy tento projekt podpoříte? Děkuji. Paní Kapelon za ENF. Děkuji mnohokrát, pane předsedo, díky pane komisaři Kaněte za představení eh, těch letních balíčků. Mám velkou radost z toho, že zohledňujete spotřebitele v rámci toho New Dealu pro spotřebitele energií i v rámci toho štítkování. To je velice důležité a konec konců jde o to snížit ceny energií pro spotřebitele. Nicméně eh, je potřeba spotřebiteli zavést i do takových sektorů, jako je digitalizace, jako eh, v oblastech jako smart metering a tak dále, to znamená inteligentní elektromíry a tak dále. My s tímto máme určité zkušenosti, které hodláme dále využít i v oblasti inteligentních elektroměrů, elektroměrů a jsme rádi, že i vy je zohledňujete. Důležité je v oblasti na eh, designu trhu s elektřinou, uvědomit si, kolik různých míst a kolik různých věcí bude potřeba v Evropě reformovat, různé podpůrné systémy, různé nastavení energetického mixu, různé úrovně regulace elektrických trhů, ale vy jste o tom také hovořil, otázka kapacit. Hovoříte, trhy s kapacitou můžeme mít pouze tehdy, když ve skutečnosti budeme Ehm, když ve skutečnosti to povede ke zlepšení situace pro spotřebitele, ne k zhoršení. Jak si to představujete? Za další, ehm, má se posílit ACER, konec konců ACER se eh, zabývá i přeshraničními transfery energií. Zatím to však vede k tomu, že německo-rakouská eh, energetická zóna eh, je v podstatě předmětem takového osvědčeného postupu společného utváření cen. Eh, hodláte s agenturou ACER spolupracovat a třeba zaměřit se na tuto německo-rakouskou zónu, která funguje poměrně dobře, ale má být zrušena? Jak si představujete energetickou unii, pokud nebudeme mít takovéto zóny společných cen? Jakým způsobem eh, se chcete odpojit eh, od té historie ničení těch dobrých příkladů. Jak hodláte začít s eliminací špatných příkladů? A ještě systém obchodu s povolenkami, systém ETS. My jsme dnes hovořili eh, a hlasovali o návrhu pro eh, tržní rezervu pro tento systém. Ráda bych to spojila i s otázkou eh, seznamu carbon leakage. Vy hodláte tyto rezervy snížit o 2,2% a pak chcete udělovat bezplatné povolenky. Jakým způsobem hodláte dosáhnout toho cíle reindustrializace, který je 20% do roku 2020? Děkuji. Mnohokrát děkuji. To byly tady řečníci za politické skupiny a nyní požádám pana komisaře, aby odpověděl. Především taková poznámka na úvod pro všechny. Když jsme připravovali návrh, především návrh eh, systému obchodování s povolenkami, tak jsme se hodně drželi eh, závěru Evropské rady z října 2014, protože je to vyvážený balíček, komplikovaný balíček. Všichni souhlasili s ambiciozními cíly pro klima, všichni vědí, že je to potřeba vyvážit, takže je to vyvážená dohoda. A my jako komise jsme se drželi tohoto balíčku a snažili jsme se předložit návrh, co nejlépe připravený návrh, ale na základě právě tohoto balíčku. A v tom balíčku, v tom balíčku byl jeden hlavní prvek. Distribuce povolenek mezi dražby a volné příděly pro průmysl, ten distribuční klíč by se neměl měnit. Takže je to 57% pro aukce, pro dražby a zbytek pro průmysl. To bylo východisko. A druhá věc, také jsme rozhodli, že abychom dosáhli snížení emisí o 43%, protože v sektoru ETS nejde o 40, ale 43%, ten počet povolenek by se měl každý rok snížit o 2,2%. A to znamená, já tady to číslo asi nemám, nebo někde to tady mám, ale už nevím kde. Co znamená 500 milionů. Každý rok to snížíme o 48 milionů povolenek. A v období 21 až 30 to bude snížení o 556 milionů povolenek. Takže je to významný, významné úsilí s cílem snížit emise a o 500 milionů méně povolenek. A musíme také vyřešit problém úniku uhlíku. Snažili jsme se předložit spravedlivý vyvážený návrh, ale je to opravdu těžké, protože i s těmito čísly, kdybychom dělali všechno stejně jako do posud, tak každý průmyslový sektor v Evropské unii bude Korekční faktor 35% pro všech těch 11 tisíc subjektů, kdybychom neudělali nic. A co jsme udělali my? My jsme vymysleli systém, kde aktualizujeme určité věci, modernizujeme určité věci a co nejvíc omezíme ten korekční faktor v případě těch, kteří si budou nejlépe. Je to tedy velice promyšlené, A já samozřejmě s tímto výborem mohu plně spolupracovat, stejně tak moje, můj útvar, abychom vám dali co nejvíc informací, abychom také mm, vám, všem členům výboru, dali hodnocení dopadů. Tady nemáme co skrývat, takže my uznáváme pr- problémy, protože jakmile se dotknete jedné části té skládanky, tak se to posune všechno. Tolik tedy na úvod. Chci, abych měl příležitost v tomto výboru vždycky všechno vysvětlit. Vy se také můžete vyjádřit k našemu návrhu, ale věřte mi, zabralo nám to hodně času, abychom se pokusili zajistit, že navrhneme mechanismus v tom rámci, který eh, určila Evropská rada. Kdybychom to změnili, tak by nebyl žádný návrh, ale když se držíme toho rámce, a to byla opravdu velice křehká dohoda na poslední chvíli předseda tohoto výboru. Přesně ví, jaké to bylo. Byla to velice propracovaná dohoda. A nyní se pokusím odpovědět na otázky. Pan Kristianis, ano, jistě. Jistě máme problém. Problém spolupráce, potřebujeme infrastruktury, potřebujeme eh, všechno vybavení, musíme vybudovat propojení, ale Potřebujeme vylepšit spolupráci, jinak bychom neměli evropskou síť. Teď máme spoustu dobrovolných iniciativ, iniciativ spolupráce. Máme také e, síťový kodex pro spolupráci, ještě se o tom bude hlasovat. Chceme formalizovat tento systém spolupráce, ale ještě budeme mít e, iniciativy, bezpečnostní iniciativy pro celý kontinent, abychom vyřešili ten problém, protože toto jsou důležité kroky, abychom postoupili dál v koordinaci systémů a provozu systémů, protože jinak nebude možné začlenit obnovitelné zdroje do té sítě, takže to udělat musíme. A to konzultativní sdělení k této iniciativě je také no, v rámci toho, te, te, tohoto sdělení se budeme snažit promyslet, jak postoupit kupředu v této iniciativě a příštím roce předložíme legislativní návrhy. A máme také problém ASARu. Je jasné, že abychom měli dobře fungující a integrovaný eh, vnitřní trh, ASAR hraje důležitou roli, musí sledovat velkoobchodní trh a zneužívání tržního postavení. Já jsem byl nedávno s pracovníky ASARu při kontrole toho, jak ten systém dokáže rozpoznat zneužití toho systému, to je velice zajímavé. Vyžaduje to expertízu, zdroje a proto jsme navrhli, že navýšíme počet pracovníků ASERu a jejich rozpočet. Uvidíme, jestli se to podaří. Musí o tom rozhodnout spolu, spoluzákonodáci, ale chceme posílit pravomoci ACERu, aby byl schopen řešit také toky eh, energie v rámci celé Unie. Pan Kamika, ano, dáme vám hodnocení dopadů, posouzení dopadů pro všechny návrhy. Parlament to jistě všechno zná. Tato komise bere posouzení dopadů velmi vážně. Ten návrh ETS to neměl jednoduché. Museli jsme doplnit další vysvětlení, je to velice komplexní, ale všechny ty údaje dostanete. Samospotřeba je opravdu důležitá, musíme to řešit, protože to exponenciálně stoupá a my musíme vědět, jak zapojit spotřebitele do celé sítě. Problém je ten, že členské státy to dělají různě, některé to zakazují, některé to daní, některé kladou lidem do cesty překážky, takže potřebujeme nějaký celoevropský systém. Pan Glovacky problém chemického průmyslu a úniky uhlíku. Toto odvětví bude mezi 50 odvětvími, které dostanou 100% zdarma povolenky. Je to energeticky náročné. U těchto sektorů spojíme ten faktor energetické intenzity a obchodní intenzity, budeme mít takový vzorec, ale ten chemický průmysl už tam na tom seznamuje. Pokud je o Nord Stream, tady vám mohu říct, že komise má jednoznačný názor. Pohledu zabezpečení dodávek plynu je pro nás důležitý ten jižní koridor. Azerbajdžán, jiný poskytovatel než Rusko, a potřebujeme dohodu s Afganistánem, s Iránem. Je možné, že do budoucna postavíme i e, nějakou síť na Irán. Nord Stream to je něco jiného. To byla dohoda soukromého sektoru, i když budeme mít nadbytek. Ale postoj komise je jasný. My chceme, aby plyn procházel Ukrajinou, přes Ukrajinu. A pokud chtějí budovat Nord Stream, a tomu se možná nevyhneme, tak budou muset dodržet příslušný balíček, příslušná pravidla, předpisy pro státní zakázky a vůbec všechny předpisy. Pro nás je prioritou diverzifikace dodávek a tras podpora jižního koridoru, propojitelnost. Třeba v Chorvatsku se pracuje na propojitelnosti v jihovýchodní Evropě se střední Evropou a tak k tomu přistupujeme. Tak vypadá naše strategie. My se toho budeme držet a zpracujeme proto také strategii. Pan Seberle. mluvil o tom modernizačním fondu, ne? A o tom, jestli to povede k nějakému zkreslení na trhu. Ten modernizační fond má 2% z těch 57% povolenek, které se mají dražit. Bude to 310 milionů povolenek. Hodnota může mít až 7 miliard eur. A my zajistíme že se to bude využívat v souladu s principy, ze kterých vycházelo nařízení o e Samozřejmě ten modernizační fond byl zřízen také na základě té říjnové dohody. To tam je. A to musíme dodržet. Pan Turmes. Pan Turmes nám říká, že se musíme zaměřit na emise, na odpovědnost. Ano, tak to se obecně komise také na to zaměřuje. Je tam ještě to zaměření na jádro, k tomu se ještě vrátíme. Máme nebo budeme mít něco k investicím do jádra a uvidíme, jakým způsobem budeme do budoucna řešit ten problém vyřazování z provozu. Pak se říkal, že problém s nebytečnou kapacitou je zřejmé, nebo problém je ten, jak stanovit přiměřenost výroby. Pokud to bude jenom na národní úrovni, možná nějaké řešení máte, ale když máte hodnotit přiměřenost výroby když je to propojené na regionální úrovni, tak je to něco jiného. Takže nejprve posuzujeme tu kapacitu a pak eh, to má další aspekty. Máme platby, máme obnovitelné zdroje. Na základě tohoto sdělení bude probíhat konzultace, máme řadu konkrétních otázek pro všechny zúčastněné a musíme tedy řešit ten problém kapacity. Ale v současné době máme nadbytek kapacity, zejména proto, že zahrnutí obnovitelných eh, zdrojů do energetického sektoru eh, bude znamenat, že alespoň 30 energie bude z těchto zdrojů. Takže někde máme plyn, někde vodní energii, někde jiné věci. Máme uhelné elektrárny, máme spoustu věcí ale je jisté, že 50% naší elektřiny se bude vyrábět z obnovitelných zdrojů. To je cíl, který jsme si stanovili sami. A musíme ty obnovitelné zdroje zapojit do sítě, to je jisté. A potřebujeme nějaké záložní řešení, to jistě. Musíme se zamyslet nad tím, jak to řešit na regionální úrovni, jestli budeme potřebovat nějaké ty kapacitní platby a proto je důležité vědět, že komise tam má také eh, určitý postup, snažíme se zjišťovat, jaká je situace, počkáme si na uh, výsledky, než budeme mít nějaký návrh těch kapacitních platek, pokud to vůbec bude potřeba a pokud ano, uvidíme, jestli to bude celoevropské nebo regionální řešení. Volné povolenky, to je ten uh, miliardový dárek pro PGE a ČES. To vychází z té dohody Evropské rady. Všechno vychází z toho. Výjimkou je článek 10C nebo 10B, já nikdy nevím, který článek to je. 10C, to je ten modernizační fond. To je politické rozhodnutí, které bylo přijato předtím. A pokud se to ještě pozmění, tak komise bude reagovat na to, co řekne Evropská rada. Uvidíme, jestli Evropský parlament předloží nějaké pozměňovací návrhy a komise k tomu zaujme postoj. Ale jak už jsem říkal na začátku, my musíme dodržovat tu politickou dohodu. Protože máme strach, že když narušíme ten křehký kompromis, tak žádný návrh, který pak předložíme, neprojde radou. To bude jasné od samého počátku. Takže my jsme zajímali obezřetný přístup. Pan Silikotis mluvil o energetické chudobě to je významná věc. 11 občanů Evropské unie čelí velkým problémům v domácnostech a to není přípustné. Musíme to řešit. Komise se zamyslí nad tím, jak to řešit. V rámci Londýnského fora probíhají určité iniciativy, snažíme se přijít na to, jak máme to řešit, jestli na základě účtu za eh, energii nebo nějakých politik nebo ve členských státech nebo eh, politik pro energetickou účinnost. Uvidíme. Ale budeme to řešit. Je to velký problém. Paní Kapelana mluvila o kapacitních mechanismech a o inteligentních měřidlech. Ta samozřejmě potřebujeme pokud chceme dynamický rozvoj nebo dynamické ceny, v některých severských zemích už je teď mají a účty spotřebu spotřebitelů se snížily o více než 30%, takže to je systém, který se osvědčil a my se budeme snažit podpořit vývoj těchto mechanismů. A s těmi kapacitními mechanismy souvisí také přiměřenost výroby elektřiny. To by se mělo dělat na regionální úrovni, mělo by se to hodnotit na regionální úrovni, než se zavedou nějaké mechanismy. Pane předsedo, snad jsem odpověděl na všechno. Pokud ne, tak se pokusím odpovědět posléze písemně. Okay, thank you very much. Uh... Děkuji vám. Vážení kolegové, máme šest nebo sedm řečníků na seznamu. Já vás prosím o jednu minutu. Jen minutu na každého řečníka. Už uzavírám seznam. Je mi líto. Dobře. Eh, dostanete ještě dva eh, po 30 vteřinách. Lituji. Eduarde, prosím. Prosím. Dobrá, budeme mít tedy devět řečníků na seznamu a každý dostane minutu. A pak odpoví komisař a my pak začneme eh, schůzi koordinátorů později. Jste spokojen? Nejste spokojen? Tak minutu každý. Paní Griffin. Děkuji, pane předsedo. Děkuji, pane komisaři. Musíme pracovat kolektivně, abychom eh, odstranili tu metlu eh, energetické chudoby. My ve skupině SAD přijdeme s dalšími návrhy ještě v pozdější fázi. Nedávné šetření trhu ve Spojeném království ukazuje, že miliony spotřebitelů platí příliš mnoho za energie. A já tedy vítám návrh komisaře eh, o novém, nové dohodě se spotřebiteli, New Deal eh, pro spotřebitele, aby bylo jisté, že eh, spotřebitelé budou klíčovými hráči v této situaci této otázce si ale myslím, že je tady určitý rozpor. Energetická unie předkládá ambiciozní vizi integrovaného trhu, ale neexistuje žádný evropský rámec, který by eh, reguloval sebe spotřebu. Komise plánuje, že vytvoří určitý rámec pro samospotřebu. To je tedy otázka. A kdy? Děkuji. Děkuji. není paní Kalas. Děkuji. Děkuji, pane komisaři, že jste přišel diskutovat o tomto tématu. Eh, energetický model, ten je určitě bez sporu potřebný, zejména z hlediska toho, že je třeba začlenit obnovitelné zdroje do trhu. Ve sdělení se hovoří o tom, že je třeba vytvořit energetický model ale e, jistě tady bude určitý vývoj, ale jeden důležitý bod je vazba mezi e, velkou obchodem a malou obchodem, aby tady byla určitá výhoda pro koncového spotřebitele. Jedna věc je transparentnost. E, v Estonsku jsme udělali takovou věc, že tady je operátor přenosového Eh, systému a spotřebitel může jasně vidět, jaké jsou ceny. Eh, lidé nabízejí eh, služby za nejlepší možnou cenu. V dodávkách elektřině vytváří to konkurenci a to snižuje ceny a to je dobře. A konečně mechanismus kapacity. Jestliže je to rozvinuto na národní úrovni, tak je to v rozporu s cílem energetické unie. V plně propojeném trhu bychom měli mít eh, energii z různých členských států, které by se propojily. Otázka, ještě otázka. Jaký je evropský přístup eh, k tomuto, k této mechanismu kapacity? Předseda, vážení kolegové, v září pozveme pana komisaře na stejnou diskusi. Je to zapotřebí, protože já chápu, že nemáme dost času na důkladnou diskusi. Eh, pan komisař souhlasí, vidíte, souhlasí v září, ale prosím, ehm, povedeme v září velmi důkladnou diskusi. Ještě zbývá šest kolegů na seznamu, takže prosím každého jen minutu. Kolega Martin. Pane předsedo, eh, já prosím, tady to spoždění jsem nespůsobil, tak mě nevypínejte mikrofon. Mám dvě otázky na pana komisaře. Jednak je dlouhodobé dodávání elektřiny. Já jsem vypracoval zprávu, dělal jsem takovou malou cestu po Evropě, osm zemí, včetně Španělsko Podniky se především stěžují, že tady, kromě toho, že je vysoká cena elektřiny, že není předvídatelné, jak se bude tato cena vyvíjet. Když eh, plánují eh, investice, je to složité. Druhá otázka se týká ETS. Možná schladím nadšení některých, ale ten systém nefunguje. 6 euro za tunu CO2. To je cena, která neinspiruje podnikatele k investicím. Dále, já myslím, že paní Vestager, vaše kolegyně, nechce hovořit o protekcionismu. Ale tady nejde o protekcionismu, když budeme tady hovořit o hranicích. Jde o opatření ehm, spravedlivá. Vy chráníte vlastně konkurenty mimo Evropu tímto způsobem. Děkuji. Pan kolega Piper. Děkuji mnohokrát, pane předsedo. Vy jste dal jedné z nejmenších frakcí téměř největší řečnickou dobu. Tady my jsme větší frakce a nemáme tolik času, to není fér. To je jenom taková poznámečka na okraj. Když už jsme u těch kvót, tak eh, mě samozřejmě také napadlo, že pan Kaněte ve svém eh, předepsaném projevu hovořil z pěti nebo deseti procent o tu branži, o kterou jde. Jde o náklady, o konkurenceschopnost, eh, o určitý průmysl, ale ten zbytek byly pravidla a tak dále, procesy a tak dále. Eh, to se do průmyslového výboru moc nehodí. Já si myslím, že obecně jsou vaše návrhy daleko lepší než to, co jste nám tady dnes přednesl. To je dobře míněná rada. Další poznámka se týká toho dohledového eh, tento noncu. Vy hovoříte, cituji, o digitální databázi eh, o sledování trhu. Budeme mít inteligentní měřiče energie s možností vzdálené kontroly. To jsou věci, které já neslyším vůbec rád že by zkrátka někdo sledoval, jakou máte spotřebu energie a pak vám zkrátka ostříhal elektřinu. To se mi vůbec nelíbí, prosím, tímto směrem nechoďme. Děkuji. Pan Kofot. Děkuji, pane předsedo. Díky za oznámení té diskuse, která bude v září, to se, myslím, velmi hodí. Eh, díky, pane Kaněte, za velmi kvalitní prezentaci. Já budu velmi stručný. Eh, nejprve ve vaší odpovědi panu Karinčovi, eh, doufám, že jsem vás dobře pochopil, eh, ACER hraje velice důležitou roli. Tu chcete posílit, to je velice dobře. Ta otázka těch umělých úzkých míst, která vidíme v mnoha situacích, dáte ACERu mandát vyřešit tyto, eh, tyto problémy. To by byla totiž, myslím, velice důležitá součást navržení skutečně efektivního trhu s elektřinou. To je první věc. Druhá věc. Možná ještě asi k té koncepční diskusi. E, já úplně nedovedu pochopit, že nadále udílíte bezplatné povolenky na emise a zároveň říkáte, že chceme být číslo jedna ve světě v oblasti obnovitelných energií. E, jak tyto dvě věci můžeme udělat najednou? Mně přijde, že si to trošku odporuje. A nakonec, e, co se týká nového labelingu, Není zavádějící, že tam nebudou kategorie A a B pro spotřebitele? Mně přijde trošku zvláštní, že budete hledat ten nejefektivnější produkt, nejúčinnější produkt, ale nebudete mít kategorii A ani B. Děkuji vám, pane kolego. Pan Royal Děkuji. Eh, na rozdíl od Kloda Turmese mě ty návrhy nijak moc nezaujaly. Nejprve ta věc s tím označkováním štítkováním. Pokud už ehm, v oblasti spotřebičů eh, vidíme potřebu eh, věci jasně označovat, nemusíme to dělat znovu. Nepotřebujeme digitální štítky, nepotřebujeme ani žádnou tržní centrálu. Potřebujeme opravu toho, kde se zkresluje celá ta situace všemi těmi plusy. Za druhé, v otázce eh, obchodu s emisními povolenkami Doufám, že u toho vyjednávání a jednání o této věci bude zastoupen i výbor ITRE, nejen výbor Endy. Envy, protože jde o dopady celé této věci. Není možné trestat za něco průmysl. To bych já dovedl taky. Jde o to odhadnout, jaké dopady tento systém bude mít na průmysl a já si myslím, že Eh, ty náklady jdou jednostranně téměř komplet za průmyslem. Všechno to platí průmysl a to skutečně není chytré v době, kdy hovoříme o reindustrializaci, kdy hovoříme o podpoře hospodářství v Řecku. To mně skutečně nepřipadá moc vhodné. Děkuji. Děkuji vám. A jako další má slovo kolega Maragall. Eh, děkuji, pane předsedo. Pane komisaři, my jsme eh, vyslechli vaše vyjádření, eh, které se týká plánu do budoucna, eh, v zájmu růstu, v zájmu obnovitelných zdrojů, což je také součástí vašeho návrhu. Je tady samozřejmě také otázka samospotřeby, která také do tohoto zapadá. Já bych se chtěla zeptat, jak vidíte Eh, budoucnost, eh, nebo jakým směrem se podle vás bude ubírat španělská vláda, kterou znáte tak velice dobře. Jak eh, tady vlastně dojde k jakému si trestání té samospotřeby, což už vlastně v mnoha případech existuje. A tato vláda vlastně tady také navrhuje i retroaktivní mm, trestání u těchto obnovitelných zdrojů. To je jasná, jasná, jasný rozpor. Eh, vidíte nějakou možnost změny v této politice španělské vlády? Thank you, colleague. Děkuji, pane kolego. Paní Del Castillo. Děkuji, pane předsedo, děkuji, pane komisaři, za tuto prezentaci. I když budeme mít možnost diskutovat důkladně ještě v září, já mám dvě věci. Já podporuji tu linii kterou prezentoval kolega Royal, kdy je tady nutné zvážit dopady na reindustrializaci v našich zemích. Ale to není to hlavní, co chci říct. Mé hlavní, můj hlavní bod se týká eh, maloobchodu. Chtěla bych zdůraznit, jak velice důležitou úlohu má chování spotřebitele a jak to velice dopadá na rozvoj tohoto maloobchodu. Po všech těch Eh, prvcích, po všech těch aspektech, tak eh, spotřebitel může ovlivňovat eh, do jisté míry svou spotřebu. Ale je tady také vlastně velký nedostatek, který spočívá v interoperabilitě. Interoperabilita je velice důležitá. Není-li interoperabilita, tak není možné nabízet spotřebitelům určité varianty základní majitel těch eh, údajů, který vlastně ovlivňuje chování spotřebitele, ten eh, vlastně eh, by měl být měnitelný, lépe řečeno tedy spotřebitel měl by měl mít možnost změnit si tohoto dodavatele. A právě proto je tak důležitá interoperabilita. Děkuji. Děkuji vám. Mr. Commissioner, well, well, it's, uh, well, we, we should... Eh, pane komisaře, eh, možná bychom vám měli dát chviličku ještě, abyste si připravil odpovědi. The last question was very precise. Ta poslední otázka byla velice přesná, já jsem si to musel poznamenat, eh, abych věděl, jak přesně na to odpovědět, ale já se budu snažit. An initial remark on, on, on... Mm. Děkuji. Na úvod byla otázka, eh, ptala se, myslím, paní Griffin, eh, týkající se energetické chudoby. Energetická chudoba je v Evropě na takové výši, že až 11 Evropanů si nemůže dovolit vytápět svůj dům žádným způsobem a to je situace, kterou musíme řešit. Komise i nadále bude zvažovat, jakým způsobem zlepšit sběr dat a monitorování energetické chudoby a bude zvažovat alespoň společná minimální kritéria, Ehm, pro identifikaci spotřebitelů ohrožených energetickou chudobou. To je práce, která bude sestávat z několika aktivit a služby komise již pracují se, se zástupci zranitelných spotřebitelů v rámci energetického fora a má mandát vytvářet řešení pro rozšiřování osvědčených postupů mezi zranitelnými spotřebiteli. Stanovisko komise Eh, to prvotní je takové, že musíme tu cílenou pomoc eh, zranitelným spotřebitelům poskytovat v rámci eh, opatření sociální politiky spíš než přímými dotacemi na na spotřebu, což by mohlo vyslat špatný signál vzhledem k energetické účinnosti. Rovněž jste se ptali, jaké je naše stanovisko ke spotřebě obecně. Komise plně uznává to, že seberegulace spotřeby může přispívat k našim celkovým cílům. Už jsme, eh, už jsme identifikovali určité eh, osvědčené postupy v pracovním dokumentu komise a tento vodicí dokument eh, ukazuje, jakým způsobem lze tuto oblast eh, podporovat mezi spotřebiteli. Samozřejmě závisí to také na zpětné vazbě ze strany členských států a ostatních, eh, ostatních zúčastněných stran a do budoucna na toto budeme připravovat i příslušný legislativní balíček, až tedy proběhne ta konzultace. Později komise připraví legislativu, legislativa bude zahrnuta v návrhu o e, market designu a v, e, o, o kapacitních e, otázkách v druhé polovině příštího roku, to znamená v roce 2016 se ta legislativa chystá. Byla zde otázka. Pan Maragal se ptal na ten návrh královského výnosu o samospotřebe z 5. června. Komise se nevyslovuje eh, k návrhům zákonu dříve, než budou ty zákony schváleny. Až poté, co se schválí, eh, pak to bude komise teprve zkoumat, zda to odpovídá evropské legislativě a pak také španělským orgánům řekne, co si o tom komise myslí, eh, zda se porušuje nějaká pravidla. A také jste se ptal na pozici komise k novým normám, které se uplatňují ve Španělsku. Španělsko eh, plní eh, eh, plní své cíle z obhlediska obnovitelných zdrojů, dosahuje 15%, něco přes 15% a cílem je 20%. Komise sleduje, jak se věc vyvíjí, aby viděla, zda se tyto nové normy splní. Teď probíhá zrovna dvojí analýza. V první za prvé, tato reforma, která eh, je spuštěna pro kontrolování eh, tarifů, čili cen, eh, tak sleduje právě tento aspekt. Komise analyzuje celou reformu a pokud dojde k nějakému porušení evropského práva, tak samozřejmě za, za, přijme příslušná opatření. Španělská vláda Eh, oznámila, jaký nový systém podpory eh, obnovitelným zdrojům vytváří a jak to zapadá do celkového rámce státních podpor. My zkoumáme, zda to odpovídá pravidlům vnitřního trhu. Jsou tady tedy dvojí, je tady dvojí řízení, které probíhá ehm, a ve dvou různých generálních ředitelstvích Evropské komise. Eh, pak ještě tady byly další otázky. od paní Kalas. Nebo pan Kalas? Čumeš. To byly spotřebitelské ceny a informování spotřebitelů. Je jasné, že chceme mít proaktivní spotřebitele a chceme spotřebitele, kteří budou schopni reagovat na různé ceny. Chceme samozřejmě dynamický cenový systém, tak aby spotřebitelé eh, mohli skutečně požívat těch základních výhod. Samozřejmě to vyžaduje inteligentní sítě ale vyžaduje to také inteligentní elektroměry. Nicméně je potřeba zajistit, aby ty inteligentní elektroměry byly instalovány podle toho, jakou funkcionalitu mají nabízet. Nasazení infrastruktury inteligentních elektroměrů musí zajistit dostatečnou interoperabilitu. To říkala i paní Delka Stilio. Je potřeba zajistit, aby i otázky přístupnosti spotřebitelských dat ehm, se řešily prostřednictvím otevřených standardů. Evropské standardizační orgány připravily určité normy pro inteligentní elektroměry a jejich integraci do inteligentních elektrických sítí a komise se těmito normami bude úzce zblízka řídit a budeme také analyzovat, zda takovéto standardy pro inteligentní elektroměry a elektrické systémy se aplikují konzistentně, aby se zajistilo, že dodají potřebnou funkcionalitu a interoperabilitu, protože tyto standardy interoperability jsou, zá, jsou zásadní i pro interakci s malými spotřebiči. To znamená, zkrátka domácí spotřebiče se musí snadno instalovat a musí být snadno aplikovatelné. Pan Martin hovořil o dlouhodobosti eh, celého tohoto systému. Samozřejmě konec konců žijeme v dlouhodobém kontextu a musíme myslet na naše spotřebitele a další zúčastněné strany. Už jsme eh, připravili seznam 20 otázek pro zúčastněné strany, eh, kde se ptáme mimo jiné na to, zda jsou zapotřebí dlouhodobé smlouvy mezi poskytovateli a spotřebiteli, jaké mají výhody pro spotřebitele, jakou roli hraje v dlouhodobých smlouvách veřejný sektor. Takže to jsou otázky, které budeme řešit a připravíme i příslušné návrhy. Rovněž eh, se zde zazněla otázka o eh, přizpůsobeních a příslušných opatřeních Já myslím, že to byl pan Martin, kdo se na to ptal. Jakým způsobem eh, budeme eh, hodnotit obsah uhlíku v, důležitých, eh, v důležitém zboží, protože to může vést k nežádoucím reakcím našich obchodních partnerů. Krátkodobě, abychom vyřešili otázku konkurenceschopnosti, chceme poskytnout volne, povolenky zdarma těmto průmyslům, ale Postupně budeme chtít dosáhnout globální dohody, kde všechny strany budou mít v podstatě podobné závazky. E, někteří jiní kolegové říkají, že máme trh, který nefunguje e, s uhlíkem. Tedy my máme trh s uhlíkem, který za prvních deset let dodal redukci emisí 70%. Samozřejmě má své slabiny, ale v této reformě se snažíme ty slabiny vyřešit Pan Kofot eh, se ptal, jak vyřešíme artificiální umělá místa. Samozřejmě budeme řešit, kdybychom je neřešili, nebyli bychom evropský regulátor. Nicméně bude potřeba eh, vypracovat nové kapacity na řešení regionální spolupráce a tyto kapacity budou muset zjišťovat, jaká jsou ta úzká místa, která zabraňují efektivnímu obchodu s elektřinou. A to je přesně úkol pro ACER. Zjistíme, jakým způsobem nejlépe tato agentura může pomáhat v regionální spolupráci a pomáhat řešit eh, úzká místa v celém systému. Někdo se pak také ptal na to, zda budeme eliminovat ty největší v té kategorii. Já říkám ne. Teď máme komplexní systém A+, A++, A++, my se chceme vrátit k těm starým kategoriím A, B, C, D, E, F, G, takže to zjednodušíme a vy budete vědět, že něco, co je v kategorii A, tak je to naprosto nejlepší. Teď si můžete koupit A, A+, A++, A++, a tam může být třeba 40% rozdíl v energetické účinnosti a to je matoucí. E, k panu Roylovi ten správně řekl, že výbor ITRE bude angažován v této otázce v tomto jednání samozřejmě. Je to důležité pro průmysl v Evropě, průmyslových skupin a asociací více než, více než 200. V Evropské unii máme 11 tisíc podniků, které budou tímto ovlivněny. Je potřeba zajistit, že v důsledku carbon leakage nedojde ke ztrátě konkurenceschopnosti, takže to je skutečně příslušné pro váš výbor a já vaše názory budu poslouchat. Eh, pan Role říkal, že ta směrnice o označování o štítkování je velice komplexní a chtěli zjednodušit eh, Upřímně řečeno, my si myslíme, že toto není první takováto směrnice, kterou mají členské státy implementovat. Myslíme si, že je dobře navržená, ale počkáme na názory Evropského parlamentu a uvidíme, jak svůj návrh můžeme případně zlepšit. Naším záměrem je, systém zjednodušit, vyslat jasný signál a usnadnit monitorování tohoto systému příslušným orgánům, aby se zajistilo, že nedochází k e, obcházení tohoto labelingu. Teď se e, takovéto podvody dělají velice snadno a je velice složité, aby nějaký kontrolní orgán řekl, taková a taková má být e, výkonnost a účinnost tohoto produktu. A když bude nějaká databáze, bude to celé efektivnější. Samozřejmě v první fázi může dojít k různým zmatením, ale na základě zkušeností čl- s členskými státy a s jinými státy, eh, které eh, něco podobného udělali, například Rakousko, tam ty problémy spotřebitelů nebyly ani zdaleka tak velké, naopak spotřebitelé byli velmi rádi za jakékoliv podobné změny systému. Pak zde padla otázka, zda bude docházet k blackoutu, k blackoutům, pakliže nebudeme mít dostatečně vybudovanou interkonektivitu kapacit. Dostupné informace nám naznačují, že dostatečnou kapacitu může zajistit sám trh i bez příslušné, bez příslušné regulace. Nicméně samozřejmě na trhu momentálně je celá řada nedokonalostí a problémů. My se snažíme ten trh vylepšit, zajistit volný tok energií a zavést takové mechanismy, které budou zkreslovat volný a poškozovat volný tok energií co nejméně. E, pokud bude potřeba nějaké úpravy udělat, my, budeme, my se budeme zaměřovat jak na regionální úroveň, tak na úroveň evropskou. Já jsem připraven se do tohoto výboru vrátit v září a pokračovat v této diskusi, protože Tou dobou už budeme mít na stole čtyři další návrhy a všechny z nich jsou v zájmu vašeho výboru. Jednak nový design trhu s elektřinou, jednak to bude labeling, to se dotýká eh, vlastně veškerého průmyslu, bude to systém ETS, to je také v zájmu všech. Takže zkrátka, pane předsedu, já budu přicházet tak často, jak to budete chtít. Eh, děkuji vám. Eh, je jasné, že tak Čas, který jsme měli dnes, není dostatečný v tomto výboru a potřebujeme i pro nás delší časový prostor, já to plně chápu, tak to také požadujete 21. nebo 22. září, kolegové. E, buďme připraveni diskutovat tyto otázky e, důkladněji, podrobněji, protože jsou tady tři návrhy na stole a e, my jsme e, odpovědní ve výboru ITRE za všechny tři. Je tedy důležité, abychom pana komisaře pozvali na 21. nebo 22. září. Uvidíme, e, na který den to bude možné snadněji, co se bude hodit panu komisaři. A sejdeme se po letních prázdninách. Děkuji vám, pane komisaři, že jste přišel do našeho výboru pro velmi um, intenzivní diskusi a děkuji kolegům, že uh, hodinu a půl tady pozorně uh, naslouchali. A teď máme schůzi koordinátorů. Doufám, že skončíme za půl hodiny. Děkuji. Sejdeme se zítra v 9 hodin. Zítra v 9. start as quick possible as possible. A teď začneme co nejrychleji schůzi koordinátorů.